Ich glaube, wir können anfangen. Wir sind genug da. Außerdem ist unser Zeitplan wieder eng. Schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle zu unserer Sitzung heute. Die Koordinatoren, die entscheiden. Eh, dobrý den. Eh, včera zasedali koordinátoři, ta rozhodnutí máte mi k dispozici a pokud nikdo nepředloží žádné námitky do 15 hodin, tak eh, je budu považovat za schválené. Děkuji vám a teď se dostáváme k hlasování o integrovanému ehm, přístupu ke kulturnímu dědictví. pravodajem pan Kirkos. Včera jsme probrali pozměňovací návrhy, ale nejprve si uděláme hlasovací zkoušku, aby jsme viděli, jestli eh, je všechno v pořádku. Dnes tady snad nebude mít ATP jednou navíc. Je všechno v pořádku. Končím toto hlasování. A dostáváme se ke kompromisu 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Poznáte na číslo 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Číslo 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato číslo 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Teď to ověříme elektronicky, nebo ověříme to. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Takže velmi jasně eh, zamítnuto. Číslo 19 jde pro, proti, držel se, zamítnuto. 20 jde pro, eh, nejprve tedy první část jde pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část jde pro, proti, drželi se, přijato.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 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 49, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. 23 ku 17. Teď 50, eh, kde pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 51, kdo je? Nejprve první část, kdo je pro? <clears throat> Proti. Zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 52, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 53, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 54. 53 odpadlo. A tím se dostáváme k 60. Hm. Takže 60, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 66, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57, pardon, 67 jde pro, proti. Ověříme to. Takže 67, můžete hlasovat. <clears throat> Končím hlasování. 23 k 18, takže přijato. 69, jde pro? proti, zdrželi se, přijato. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 71, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 81, kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 82, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 83, kdo je pro? Proti? Drželi se. Ověříme to. Takže 83, můžete hlasovat. <clears throat> Končím hlasování. 18 23 zamítnuto. 84, kdo je pro? Proti. Drželi se. Ověříme také, takže 84 můžete hlasovat. Končím hlasování. Třicet pět proti 6 pro, takže to bylo jednoznačné. Zamítnuto. 85, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme. 85, můžete hlasovat. Končím hlasování. 21 k 19 je přijato. 86. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 89. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 90. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 93. Či 92 odpadá nebo neodpadá, takže 92, kdo pro? Proti. Drželi se. Ověříme. Takže ještě jednou, 92, můžete hlasovat. <clears throat> Končím hlasování. 34 proti, 8 pro, takže zamítnuto. 93, kde pro? Proti drželi se, zamítnuto. Teď se dostáváme k ústnímu pozměňovacímu návrhu zpravodaje. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Přijato. A teď se dostáváme k 95. Kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnutou. Takže 96. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 97. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 98 odpadá, takže 99, ne pro. Proti, takže se, přijato. 101, kdo je pro. Proti, drželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro. Proti, drželi se, přijato. 111, kdo je pro Proti? drželi se? Přijato. Kompromis 8, kde pro? Proti? drželi se? Přijato. Sto dvacet dva, kde pro? Proti? drželi se? Přijato. dvacet tři, kde pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 124, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to. Takže 124, můžete hlasovat. Končím hlasování. 25 pro, přijato. 128, kde pro? proti, zamítnuto. 129, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 130, kdo pro, proti, drželi se, přijato. 132, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 133, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134, jde pro, proti, drželi se. Věříme 134. Můžete hlasovat. Končím hlasování.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 139, kdo pro? Proti, drželi se. Přijato. A teď se dostáváme k závěrečnému hlasování. Můžete hlasovat elektronicky. Končím hlasování. 40 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, takže tato zpráva byla přijata a já blahopřeji panu zpravodajovi. So. So, wir kommen jetzt zur Umsetzung. A nyní se dostáváme k eh, zavádění multimodálních integrovaných jízenek v Evropě. Spravodajem je Dieter Koch a tomu hned předávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové, nejprve bych vám chtěl poděkovat za řadu velmi kvalitních pozměňovacích návrhů. Eh, přišli od GUE, od Zelených, FDD, eh, od EPP, eh, od ALDE a největší počet od SAD. Řada z nich byla velmi dobrých, žádný si pozměňovacích návrhů neodmítal můj celkový přístup. Šlo tam spíše upřesňování, konkretizování a my jsme teď uprostřed práce, jak na základě toho vypracovat kompromisní pozdějací návrhy, abychom to všechno mohli co do největší míry zohlednit. <clears throat> Takže nechám eh, promítnout eh, názory kolegů do těch kompromisů. A myslím, že prakticky ke každé části toho textu přišly nějaké návrhy. Možná, že někdy se ty návrhy hodí k jiným částem textu, takže buďte srozuměni s tím, že eh, mi půjde hlavně o konzistentnost toho textu, takže někdy ty vaše návrhy umístím na jiná místa, než jste sami navrhovali, abychom se neopakovali. Potom eh, je tady několik návrhů, které nechci zohlednit eh, u kompromisu. Některé neříkají nic špatného, ale prostě se nehodí k danému tématu, tedy vydávání jízdenek, ale spíše se hodí do železničního palíčku. A definice in, eh, eh, vydávání multimodálních integrovaných jízdenek, eh, ta je zbytečná, protože to znamená koupení jedné jízdenky na jednu cestu, která zahrnuje využití několika typů dopravy. Ta definice, která tam je obsažena, už je možné si ji dohledat v tom původním návrhu komise, takže si myslím, že to nemusíme tady doplňovat, abychom vytvářeli nějakou jasnější verzi. Měli bychom e, také jasně oddělit dva stupně informování o itineráři a e, potom e, rezervaci a zakoupení zdenky. Jsou to časově jiné fáze, ale také kvalitativně jsou to jiné fáze. A poskytnutí informací je ten první nezbytný krok, který eh, je potřeba, proto bych požadoval po Evropské komisi, aby zajistila <clears throat> jasný a rovný a bezproblémový přístup ke všem těmto datům. Eh, to bude muset proběhnout prostřednictvím eh, nějaké legislativy. Co se týče vydávání jízdenek, tedy toho druhého kroku, tak tady bych navrhoval vytvořit jednoho právního rámce. Mnoho kolegů postalo podnět, že pokud Eh, samé zainteresované strany neučiní žádný pokrok směrem tomu tomuto integrovanému systému, takže by měli, nebo měla Evropská komise také předložit nějaký legislativní návrh. To jsou to několik kolegů eh, předložilo návrh v tomto smyslu. <clears throat> Je to samozřejmě dobrý nápad, který bych rád chtěl zabudovat do jednoho z kompromisních návrhů. Myslím, že také Eh, nemá cenu rozlišovat mezi veřejnými a soukromými poskytovateli dopravních služeb, protože máme-li zajistit rovný, spravedlivý přístup eh, k jejich službám, tak nemůžeme rozlišovat a proto eh, návrhy 49 a 72 jsou v tomto smyslu trochu problematické. <clears throat> Potom nemůžu podpořit několik pozměňovacích návrhů, které se týkají kontek- konkrétních technologií, například různých čipových <clears throat> technologií k vydávání těchto jízdenek. E, nemůžeme tady předem stanovovat nějaká technická řešení. Potom e, tady byla řada návrhů na jazykové vyjasnění v angličtině. E, se možná objevuje několik výrazů, které se odchylují od toho, toho původně německého textu, například eh, eh číslo 18 a tak dále. Potom jsou tady požadavky po investičních pobídkách pro vybávení eh, potřebného zařízení a zajištění interoperability. To jsou návrhy 66 od kolegy Teličky, Bilbao a dalších. Potom návrhy, které měly zohlednit zvláštní potřeby seniorů to je číslo 102, ale i 100, ty podporuji, přičemž je tady jeden pojem, se kterým si trochu eh, nevím eh, rady. Je tady napsáno potřební a já nevím, co přesně by to mělo znamenat. Možná, že paní Bilba by nám mohla říct, co tím přesně měla na mysli. <clears throat> Odkaz na směrnici o ochraně osobních údajů. <clears throat> To eh, je poznačená situace 23 a to podporuji plně. <clears throat> Přísné a ambiciozní časové plány jsou potřebné proto, aby eh, implementace netrvala 12 až 15 let a proto děkuji všem zúčastněným za přiložené pozměňovací návrhy a eh, chci je přejmout, abychom měli co nejkratší časový plán. <clears throat> Ještě plánuji svolat zasedání stínových zpravodajů, e, to už budou mít k dispozici návrhy kompromisu. Dále by to mělo pokračovat tak, že na druhém červnovém plenárním zasedání e, se o tom měli hlasovat, protože v červenci je přeloženo příliš. Myslím, že bychom to měli všechno ještě zvládnout před letními prázdninami, tak aby komise mohla <clears throat> zohlednit e, toto stanovisko co nejdříve. Děkuji vám za vaši pozornost. A těším se na vaše poznámky. Děkuji vám. A teď eh, pan Nilsson. Tak se mycket. Eh, Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že je to velice pozitivní téma, když vidíme 129 pozměňovacích návrhů od různých politických skupin, je to důkazem, že vidíme příležitosti, jaké nám multimodální integrované jízdenky nabízejí. Kromě toho vítám také skutečnost, že se na řadě témat shodneme. A to konkrétně eh, chceme, aby komise převzala nezbytné iniciativy k odstratění bariér, které v současnosti stojí v cestě multimodálním integrovaným jízdenkám. Voláme také pro, eh, po svobodném a otevřeném přístupu k dopravním informací, tak jak uvádí pracovní materiál komise z roku 2014 Ehm, existuje celá řada překážek a tyto překážky musíme odstranit. To je naším dalším úkolem. Další záležitost, na které se shodneme, je potřeba charty cestujících, eh, která bude stanovit práva cestujících v multimodální dopravě. Je zcela zjevné, že takovou chartu potřebujeme. Pak je nezbytná platforma pro sdílení nejlepších příkladů z praxe a zkušeností konkrétně ve Švédsku se nám osvědčila spolupráce ve veřejné městské dopravě. V obcích funguje tato doprava velice dobře a máme další příklady, které bychom mohli citovat a poučit se z nich. Pokud jde o naše cíle a ambice, musí být zřejmé, že jde o nové inovativní systémy, ale současně by měli tržní aktéři také vytvářet řešení sami. To znamená, že je potřeba, aby hospodářská soutěž v daném oboru byla eh, rovnoprávná, spravedlivá. Ne, eh, nesmíme umožnit monopoly nebo dominanci na daném trhu. Já se velice těším na kompromisní návrhy a těším se na další setkání se stínovými zpravodaji. Děkuji. Vielen Dank. Das Wort hat Jackie Foster. Děkuji, děkuji Jackie Foster. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také Eh, našemu zpravodaji. Já jsem si prostudovala pozměňovací návrhy, většina z nich je v pořádku, ale je tady určité nebezpečí, pokud se příliš opakujeme v těch pozměňovacích návrzích. Já si dokonce myslím, že cesta dopředu, jaký navrhuje pan Koch, je velice rozumná. A myslím si, že eh, si musíme uvědomovat, že osoby se sníženou pohyblivostí musí mít přístup k dopravě, to je logické. Ale když se podívám na pozměňovací návrhy a jako žena bych měla mít nějaké zvláštní zacházení, to je eh, směšné. Eh, to opravdu nevím, co by mělo znamenat podle tvůrců těchto návrhů. Ale pokud jde o chartu práv cestujících, po mnoho let jsme už sledovali eh, právní předpisy v oblasti práv cestujících. Já nevím, co ta charta má znamenat. Říkáme, že je to kroku předu, ale jaký kroku předu? Lidé, kteří se práci v tomto výboru věnují dlouho, vědí, že práva cestujících mají být zakotvena v zákoně. Pokud nějaká charta je pouze nějakým sdělením, poselstvím, dobře, ale spíše bychom se měli zaměřit na cestu, kterou vytyčil zpravodaj. Pokud bychom totiž šli nad rámec toho všeho a chtěli bychom tam dát spoustu dalších věcí, tak bychom ztratili tu hlavní cestu a hlavní argumentaci. A argument z ní my očekáváme, aby do doprava a dopravní průmysl nabídli integrované vydávání jízdenek, což není žádná věda, protože v jiných oborech se to děje běžně, víme třeba i v železnicích. Proto chceme prosazovat to, co říká zpravodaj. Musíme mít tento systém integrovaných jízdenek a neměli bychom ztrácet čas a energii zbytečnými detaily a odbočkami. A samozřejmě je nezbytná politická vůle, abychom přesvědčili představitele dopravy. Dnes lidé mohou na internetu rezervovat celou řadu věcí, ale eh, v tomto oboru by to mělo jít mnohem rychleji a není to jenom pro nás v Evropském parlamentu, ale především je to krok pokrok, který musí udělat dopravci sami. Proto vítáme cestu, kterou vytyčil eh, pan zpravodaj a doufáme, že dojdeme ke kompromisu a některé pozměvací návrhy, které eh, nejsou vhodné, prostě nepodpoříme. Děkuji mnohokrát panu zpravodaj. Děkuji a prosím Pavel Telička. Děkuji vám, pane předsedo. A já mohu nyní za ALDE vyjádřit ocenění rozumnému a realistickému přístupu pana Kocha na zasedání, které proběhne mezi stínovými zpravodaji, budeme moci ještě podrobněji projednat některé záležitosti, trošku vyjednávat. Já proto nechci ztrácet čas tím, že bych zacházel do podrobností některých pozměvacích návrhů. Ehm, o některých z nich se pan Koch stručně zmínil. A myslím si, a to bych měl zdůraznit, že si musíme uvědomit, jak vnímá celou problematiku doprava, průmysl dané odvětví. A za poslední dva, tři měsíce jsem uspořádal několik seminářů se zástupci dopravců od velkých železničních společností až po spotřebitelské organizace. A doufám, že budeme mít i nadále příležitost si vyměňovat názory a možná vás překvapí, když zjistíme, jaká nejistota panuje mezi podniky v tomto oboru. Jako příklad bych si dovolil ilustrovat pozměňovací návrh 36 Ehm, který vnímá pan Koch negativně. A já musím přiznat, že je to možná otázka formulace v druhé části tohoto návrhu, ale vnímejme tu jízdenku buď jako kus papíru, a nebo ji můžeme vnímat jako smlouvu, kterou uzavíráme s dopravcem, operátorem a tam je jasně stanoveno, kdo pak za tu jízdenku odpovídá. A pokud hovoříme se společnostmi v daném oboru, velká většina vám řekne, že se snaží o interoperabilitu, ale nechce jednu integrovanou jízdenku v právě proto, že nejsou definovány vztahy mezi různými eh, poskytovateli těchto služeb. Myslím si, že tady je potřeba celou situaci vyjasnit a je potřeba také vyjasnit, jaké jsou ambice na jedné straně a co je realistické ve střednědobém horizontu. Uvědomme si, když se snažíme skutečně eh, zavést multimodální integrované jízdenky, tak je to systém poměrně nákladný a já bych to rád vysvětlil i podrobněji protože mám také zjištění ze setkání stínových zpravodajů a dalších setkání. V zásadě není důvod, proč bychom měli rozlišovat mezi veřejnoprávními poskytovateli těchto služeb a komerčními, soukromými subjekty, které poskytují tyto služby, protože veřejnoprávní subjekty, to vypadá jako kdyby nebyly povinny, ale jsou v takové situaci, kdy třeba mohou rychleji e, přejít k integrovaným jízdenkám. Možná právě zde vlastníci, tedy veřejné orgány, které tyto e, firmy vlastní, mají možná v uvozovkách větší moc než ty komerční subjekty ve zřizování integrovaného systému jízdenek. A Samozřejmě se budeme muset zaměřit také na různé pozměňovací návrhy a pochopit, že integrovaný systém vydávání jízdenek bude fungovat jenom, pokud budou splněny dvě podmínky. Jednak práva cestujících. Víme, že práva cestujících například na železnici existují, jsou jiná než třeba v leteckém provozu. A za druhé, a to je velký horizontální úkol, bude nutné zavést rovné podmínky mezi různými působy dopravy. Pokud se nám to nepodaří, velice těžko budeme přesvědčovat operátory, aby rychleji přešli směrem k integrovanému vydávání jízdenek. Ale já myslím, že tady bych měl své vystoupení ukončit, protože se velice těším na další jednání, kde budeme moci projednat podrobnosti. Ehm, také víme, že v některých oblastech pan Koch zastává jiný názor než my. Já se mu pokusím vysvětlit, co nás vedlo k těmto názorům. Možná se nám podaří nalézt eh, společnou řeč, ehm, ale v každém případě mohu podpořit přístup pana Kocha. Hmm. Děkuji, pan Kilen. Paní Kl... Děkuji vám. A chci poděkovat panu Kochovi za velmi konstruktivní práci a chci e, obrátit vaši pozornost k několika aspektům. Jednak internalizace externích nákladů. To je nesmírně důležité aktuální téma, ale chtěl bych, chtěla bych se zaměřit na propojení tohoto tématu s vytvářením systému integrovaných jízdenek, což eh, v důsledku eh, spozdí zavedení nového systému a eh, to je něco, co bych skutečně nerada, abychom plítovali časem. Měli bychom postupovat ku předu rychle. ale neměli bychom internalizaci externích nákladů nějak eh, pozdit zavádění integrovaného systému jízdenek. A chci také reagovat na několik návrhů komise. Podle mého názoru eh, komise zde má jasně vytyčenou úlohu a musí také stanovit pravidla eh, a omezení v systému. Ale samozřejmě to musí být eh, externí systém, který vytváří také eh, provozovatele různých druhů dopravy. Za to komise nemůže nést odpovědnost, tak to vidíme. Pokud jde o nové služby, považuji za důležité, aby systém vydávání jízdenek byl nastaven tak, aby dal příležitost novým hráčům na trhu se do systému připojit, aby vytvořili nové služby například, o kterých zatím nic nevíme tak aby nový systém jízdenek nebyl překážkou pro nové vstupující. Děkuji, Kary Medeli. Merci, monsieur président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ehm, my žádám, aby děku, chceme poděkovat tedy eh, panu zpravodaji za odvedenou práci a máme několik záležitostí, které chceme projednat. Eh, konkrétně Nejprve je nutné si uvědomit, že abychom se dostali do ideálního systému, kdy máme jednu jízdenku, která vznikne na základě současných technologií a platí obecně, znamená to, že poskytovatelé služeb v daném eh, oboru musí eh, poskytovat takto služby, ale uvědomme si, technický pokrok bývá často rychlejší, než eh, jak se dá upravit vztah mezi poskytovateli služeb a poskytovateli v daném sektoru. A to, co bychom rádi viděli, je velký systém, velký integrovaný systém na evropské úrovni eh, multimodálními integrovanými jízdenkami. E, to je něco, co považujeme za velkou výzvu do budoucna. Je to velmi nákladné. Uvědomme si, že tyto finanční prostředky, které jsou potřeba, musí být směrovány na nové nástroje e, a e, v řadě případů tyto nástroje ještě nemáme a v tomto sektoru nesmíme také zapomínat na Ehm, odpovědnost, kde potřeba ehm, ehm, nový přístup především k zaměstnanosti a skutečně problematika zaměstnanosti v tomto sektoru je záležitost nezanedbatelná. Chci ještě panu zpravodaji připomenout problematiku vzdělávání v oblasti informací. Informace musí být přístupné všem, a to třeba eh, osobám s postižením v současné době musí být mobilita tedy pro všechny a nesmíme zapomínat právě na osoby s postižením. Je pravdou, že v současné době má velký význam otázka finanční a proto eh, bych ráda apelovala na komisi, aby podporovala jednak synergii ve spolufinancování transevropském, ať už v oblasti telekomunikací to existuje, nebo také eh, v dopravě je potřeba investovat a hledat nové cesty financování. A na závěr bych ráda připomněla, že samozřejmě rostoucí závislost na informačních a komunikačních technologií musí také chránit proti zneužívání systému, podvodům v oblasti e, jízdenek a právě integrovaný systém v Evropě by mohl e, těmto podvodům zabránit. Nesmíme zapomínat také na poslední argument a to, že celý řetězec také zvažuje problematiku uhlíkové stopy a také význam různých módů dopravy, protože máme v současné době takový model, kdy naše doprava produkuje obrovské množství skleníkových plynů a proto je velice důležité i tento aspekt do vydávání jízdenek integrovat. Děkuji mnohokrát i panu zpravodaji. Vielen Dank. Jetzt Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Také já chci poděkovat panu zpravodaji Kochovi za informace, zhrnutí a ohodnocení těch pozměňovacích návrhů. My jsme předložili několik pozměňovacích návrhů, tedy za několik členů ALDE. Já jsem také předložila některé a trošku to proberu. Ta zpráva zdůrazňuje, že je třeba splnit čtvrtý železniční balíček, nicméně je třeba být koherentní i v tomto dokumentu. Není dostačující, aby se splnila ta kritéria nebo ty obsahy, kterých si přejeme dosáhnout čtvrtým železničním balíčkem. Je totiž zapotřebí, aby se také splnily projekty, které jsme stanovili jako prioritní pro transevropskou dopravní síť a abychom zejména dosáhli dohody s tím takzvaným jednotným azylem. To jsou takové prvky, které dodají koherentnost tomuto, pardon, které se nazývají jednotný lístek. A protože jak to vyřeší v dnešní době, když máme cesty od někud třeba z nějakého španělského města do Paříže, máme tu potřebu plnit eh, lhuty, lhuty stanovených projektů. A to je jenom jeden příklad za evropské potřeby. Za druhé je zapotřebí také, abychom byli koherentní, co se týče toho připravování těch produktů a projektu u toho jednotného lístku, protože to bude velice důležité při budování evropské identity. To je zase další návrh, který jsme předložili. A pak samozřejmě kvalitní pracovní místa, efektivitu, větší sociální mobilitu, to znamená otázky zaměstnanosti je to zapotřebí a pan zpravodaj to také zmínil, že je zapotřebí se tu odkázat na postižené osoby se sníženou mobilitou a ten návrh nebo odkaz na zejména zranitelné osoby, to je to, co vnímáme v těch redukovanějších zónách, na té regionální úrovni, tam, kde se tedy snažíme zavést ty jednotné lístky a bylo by dobré, kdyby i tito lidé si je mohli tedy takto zařídit například studenti by také mohli mít eh, možnost využívat tento druh lístku, nebo osoby, které jsou ohroženy sociální exkluzí, tak by to mohlo být také opatření, aby oni měli přístup tady k těm jednotným lístkům. To jsem měla na mysli, když jsem hovořila o těch zejména zranitelných skupinách osob. A myslím, že by stálo také za to požádat Evropskou komisi, aby vytvořila určitý seznam správných postupů. My jsme si od kolegy vyslechli, že ve Švédsku už něco takového je. My jsme v rámci komise pro dopravu vycestovali do Baskicka a tam jsme viděli, že existuje jednotný lístek v každém z jednotlivých regionů a pracujeme na tom, aby tu existoval jednotný lístek pro celou autonomní oblast. Tedy na tom pracujeme, něco už existuje na té místní a regionální úrovni a bylo by dobré, kdyby všechny tyto poznatky, ty zkušenosti se daly dohromady do takové databáze a to by sloužilo tedy eh, pro možnosti konzultaci a dále by se to rozvinulo. Já bych to nechtěla nějak jako vymýšlet něco, co už existuje, prostě pokročit dál a být inovativní. A v neposlední řadě ještě bych chtěla zmínit eh, oblast technologického rozvoje. A proč? Je třeba to zmínit, proto, že postupně, jak bude plynout čas, tak eh, prostě, eh, aby nenastala situace, že tu snažíme vybudovat něco společného, zjistíme, že každá oblast už to vytvořila už samotná. Takže hovořit s příslušnými orgány i se soukromými aktéry, abychom věděli, kde můžeme pokročit zpět, zatím, vpřed, pardon, zatím ještě nevíme, jak to bude, ale přejeme si to harmonizovat na evropské úrovni, abychom se vyhli v budoucnu problémům, které zažíváme nyní v železniční dopravě. Je třeba předcházet problémům, být předvídavý, takže je opravdu zapotřebí mít takovéto řešení a zajistit ho prostřednictvím dialogu. A ještě na závěr, ano, koherentní rozvoj mezi všemi druhy dopravy, jak eh, zmínil pan předseda, ano, je třeba také udělat, učinit tu odkaz na cyklostezky, a možnost integrace cyklostezek do celého tohoto systému. Je to zase spíše taková místní regionální záležitost, že třeba i ty, eh, ta kola by mohla být zahrnuta do pronájmu a do toho jednotného lístku. Děkuji. Děkuji, Luzander. Thank you very much. Děkuji vám za tuto zprávu a za to, že jste také prošel pozměvací návrhy. Také já společně s kolegy jsem předložila některé návrhy a myslím si, že tu v podstatě uplatňujeme přístup tak nějak průřezově přes naši stranu a myslím, že i ve výboru panuje obecně zhoda. Já bych toho chtěla říct si mnohé, ale zdůrazním dvě věci a možná zareaguji také eh, na to, na tu oblast, zda je to tak nějak trošku mimo Konkrétně návrh 27 o významu digitálních služeb v tom kontextu tady té obecné agendy. Jak jistě víte, to je velká priorita komise, tedy rozvoj digitálního trhu. Nicméně je čím dál jasnější, že nemůžeme vytvořit podmínky pro cestující přes Evropu v opravdu integrovaném dopravním systému, pokud vyřešíme i tuto záležitost. Je to fragmentované, týká se to informace cestujícím, a integrovanému vydávání lístku. Když budete cestovat přes Evropu a nebudete mít přístup k opravdové digitální síti, tak prostě se v tom ztratíte, nebudete vědět, jak rezervovat, měnit rezervace. Ano, samozřejmě i průmysl se velice pozitivně um, pohybuje, vyvíjí, například SNCF tu má určité 20-minutové limity, nebo dokonce v Istanbulu mají zdarma Wi-Fi v autobuse. A, takže celá řada věcí už se rozvíjí po Evropě, například v Chorvatsku na hlavním nádraží v Záhřebu mají zdarma Wi-Fi, takže to jsou možnosti, jak si mohou i cestující uvědomit a zjistit, jak je to tedy s jejich lístkem, mohou si něco zarezervovat. Já vím, že to možná není úplně to nejzásadnější, ale vím, že parlament i komise se tím zabývá nyní spíše na té obecnější rovině. A pak ta druhá připomínka se týká um, postižených. Je to zase naprosto zásadní otázka i v oblasti dopravy a jsem ráda, že jsme se mohli dostavit také na tu akci ohledně postižených osob a letecké přepravy. Lidé se mě často ptají, prostě lidi, kteří nemohou jen tak cestovat po Evropě a dokonce ani ve své, cestují po své zemi, ale nevědí, nejsou si jistí, jestli prostě budou mít možnost, jestli získají někde kločkové křeslo a podobně a jaké druhy přepravy mohou používat. Takže si myslím, že už nastal čas, aby zase komise tady v tomto byla lídrem, abychom se někam pohli i co se týče přístupu. A mám toho na mysli ještě mnoho, ale to si, nyní si myslím, že to stačí. Děkuji. Ismail Ale tím uzavírám seznam řečníků. Děkuji vám, eh, tedy děkuji panu zpravodaji za eh, dobrou dosavadní práci. Jenom bych chtěl rychle upozornit na několik bodů, které jsou pro mě velmi důležité. Hlavně Jde o to, abychom měli otevřené standardy a otevřené platformy pro ten integrované vydávání jízdenek a také bychom neměli zapomínat na nové dopravní možnosti, například carpooling nebo e, bicykly a také bychom měli zapomínat na osoby s postižením. To jsou e, ty nejdůležitější věci. Potom bychom také neměli stanovovat legislativně, jak by měla fungovat ta samotná technologie. Myslím, že to bychom měli přenechat odborníkům, protože eh, myslím, že ve výsledku potom ten produkt bude lepší, než kdybychom to všechno určovali my sami. To, čemu bych ale v každém případě chtěl zabránit, je to, aby ty informační systémy byly uzavřené aby to bylo podobné jako Androidu a mm, Apple, to, kdyby to navzájem prostě nebylo kompatibilní, to by určitě nebylo moc dobré, takže ať už ten systém bude jakýkoliv, tak by měl být kompatibilní pro všechny. A potom si myslím, že je důležité, aby dopravní společnosti byly příslušné za prodej jízdenek, aby to nebyly nějací další třetí poskytovatele. Určitě víte, že jsou takové ty vyhledávací ehm, vyhledávací stránky, které by potom eh, zprostředkovávaly ten prodej místo těch dopravních firm. Takže by bylo dobře, aby to byly ty dopravní společnosti sami. To jsou tedy z mé stránky nejdůležitější body, na které jsem chtěl upozornit. A doufám, že jsem byl co nejstručnější. Děkuji. A teď za PNTu tady máme ředitelku paní Kopčinskou. Uh, Děkuji a dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji, že mi dáváte slovo a slibuji, že pohovořím stručně, protože už jsem měla příležitost být přítomna, když byla představována tato zpráva. Takže v první řadě bych chtěla poděkovat všem poslancům za velice komplexní a obohacující pozměňovací návrhy, které předložili zprávě v tak hojném počtu. My velice vítáme velkou většinu z těchto vrhů, protože si myslíme, že opravdu jdou správným směrem a, a posilují znění té zprávy a také nám umožní nám jako Evropské komisi pracovat takovým komplexnějším způsobem na toto téma. Jak jsem již předeslala, jsme plně souhlasíme s většinou těch požadavků, tedy s tím, že komise by měla přistupovat velice rozumně, měli bychom začít pracovat na tématu přístupu k údajům, na přenosu inform, informací, které by vytvořily takový základ a pomohlo by to budovat nové služby, nabízející ty jízdenky, které budou zajišťovat ty rezervace, změny rezervací a podobně. Také souhlasím s tím, že Evropská komise by neměla se zabývat tím, jak nabízet ty jízdenky, spíše vytvořit určitý rámec, prostřednictvím kterého se tento systém služeb bude nabízet. Nicméně je velice důležité, abychom vytvořili tento rámec správným způsobem, abychom zajistili, že je to dobrý základ, který bude umožňovat tedy přístup k informacím a k datům pro různé poskytovatele. A když hovoříme o těchto údajích a informacích, tak bychom se měli stejným způsobem uh, Eh, dívat a, a, a hm, porovnávat ty údaje jak z veřejných, tak soukromých subjektů a zveřejňovat je. Pak samozřejmě jízdní řády mezi jednotlivými druhy dopravy, to je zase i klíčový komponent tady. Také ostatní členové zmínili, že jsou to pak jiné druhy informací, které mohou být také důležité, užitečné, jako sdílení aut, parkování aut a pod, podobné další služby. Eh, my si myslíme, že i kdybychom se měli zabývat těmito návrhy, měli bychom postupovat rozumně a ne se snažit vyřešit eh, otázku všech údajů zároveň. Důležitá je přístupnost eh, těchto eh, údajů ze strany poskytovatelů, zapojit je, a brát v potaz také otázku nákladu, to, to všechno je třeba brát v potaz. My také podporujeme ty kteří velice jasně řekli, že bychom měli zajistit stejná pravidla pro všechny, nemonopolizovat informaci a vytvořit rámec, kde tedy různí poskytovatele, zejména tedy různí evropští poskytovatele služeb to mohou eh, využívat a mohou i eh, vytvářet své vlastní návrhy. My eh, končíme nyní analýzu dopadu co se týče přístupu k cestovním údajům a poté, co ten proces dokončíme, tak eh, plánujeme tedy, že předložíme legislativní návrh, který samozřejmě eh, zašleme i vám ke zpracování. A ještě několik menších připomínek. My jsme přesvědčeni a vítáme i ty návrhy, které jasně volají po tom, aby se zajistilo, že digitální infrastruktury budou také zajištěny prostřednictvím řádného financování, ať jsou to strukturální fondy EFSI nebo CEF, na tom budeme pracovat. Také podporujeme tu výzvu, že když se zabýváme tou otázkou cestovních informací, tak je tu potřeba zajistit přístup také postiženým osobám. To bereme plně v potaz a také jsme přesvědčeni, že některé další návrhy týkající se možností, informací o možnostech přepravy, neměly by být nějak pozměňovány na základě nějakých komerčních zájmů, neměly by být eh, vymezovány eh, podle toho, v jaké zeměpisné oblasti se cestující nacházejí, takzvaný geoblocking, to je velice důležitá záležitost, ta by tu neměla být. Samozřejmě zítra se tím bude zabývat také i komise, to asi víte. A ještě poslední připomínka, už jsem to předeslala i na posledním setkání, e, prostřednictví těch multimodelních práv cestujících. Tady zahajujeme e, nebo letos studii, která připraví hodnocení dopadu, abychom věděli tedy, jak by toto, tento rámec měl fungovat, jak ho rozvinout. A myslím si, že v tomto bodu je to vše. Ještě jednou bych chtěla všem členům tohoto výboru, výboru poděkovat za vaše pozměvací návrhy a těším se na společnou práci na kompromisech. Děkuji, má Dieter Koch. je Dieter Koch. Děkuji vám, já myslím, že to mohu všechno zhrnout velmi stručně. Děkuji za to, že jste mě podpořili v tom hlavním přístupu. To je pro mě velmi motivující, abych na tom dále pracoval. Myslím, že tady jsou tři velké priority, které se vyskytly víceméně u všech řečníků. Jednak je to eh, eh, usnadněný přístup pro osoby s postižením. Na tom se všichni zhodneme, že to je potřeba zajistit práva cestujících a zohlednit přitom eh, zvláštní potřeby osob s postižením nebo seniorů. A já to opravdu na to dbám velmi pečlivě, protože jsem kdysi býval předsedou té skupiny pro eh, osoby s postižením. A je také evidentní, že nemůžeme předepisovat technická řešení nebo upravovat eh, právě tuto oblast eh, vystavování nebo rezervace jízdenek. Tady jsou to ti, kteří mají větší podíl na trhu, které musí motivovat k tomu, aby na něco takového přistoupili a účastnili se toho. A teprve kdyby skutečně k něčemu dlouho nedocházelo, tak bychom se měli zamyslet nad tím, že bychom přijímali nějakou legislativu. Takže ještě jednou vám děkuji a pokusím se vaše podněty co nejvíce zapracovat do svého e, textu. Děkuji. A předtím, než přejdeme k dalšímu bodu, tak bych tady chtěl přivítat skupinu 26 italských studentů, které pozvala Daniela Ajuto, takže vítejte na našem výboru. Dann gibt's eine weitere Gruppe. Potom tady máme ještě jednu skupinu návštěvníků, je jich 18. Jsou to uh, uh, pozvaní Lucy Anderson, kteří uh, jsou z odborového svazu pro dopravu. I vy jste tady velmi vítáni. Und jetzt können Sie gleich den nächsten Tagesordnungspunkt voll mitverfolgen. A teď můžete uh, v úplnosti sledovat ten následující bod který se týká přístavních služeb. A já mu dávám slovo, aby uvedl naši eh, debatu. Děkuji vám, pane předsedo. Toto je další kapitola v té nekonečné kapitole, přičemž já mám naději, že tentokrát se dobereme nějakého rozumného výsledku. Cílem tohoto návrhu komise je zlepšit konkurenceschopnost přístavního sektoru a vytvořit eh, proto přírodné podmínky tím, že budou eh, modernizovány přestavní služby, chce také o pobídky pro investování, tím, že bude vytvořena finanční transparentnost a autonomie přístavu a potom jde také o práva uživatelů a jejich zajištění. Eh, to první předložení bylo na podzim 2013, od té doby se toho moc nestalo, vznikla nová komise, nová komisařka. Díky bohu, jak se ukázalo, máme také nově sestavený parlament a nový, eh, jsou tady noví kolegové, kteří se zabývají těmito otázkami. Rada v říjnu 2014 eh, také přijala svůj postoj a situace v přístavech pro pracovníky tam se od té doby zase zhoršila. Já jsem samozřejmě diskutoval s různými organizacemi, které eh, zastupují zainteresované strany v přístavech. V únoru jsem se také setkal s komisařkou Bulcovou, kde jsme se dohodli na tom, že se e, budeme zabývat prioritami, tedy hlavně finanční transparentností a dohledem. A myslím, že ten můj postoj se možná trochu změnil v porovnání s tím, jaký jsem zastával v předchozím volebním období, zejména co se týče otevírání trhu. E, už se tady nepředpokládají různé výjimky, které tam byly ještě v tom předchozím návrhu. Tato kapitola byla od začátku velmi kontroverzní, pro některé to bylo příliš málo, pro některé, některé příliš. A nová komisařka k tomu přistupuje velmi pragmaticky. Minimálně uh, už neprosazuje to slepou liberální politiku, kterou navrhoval její předchůdce. Já teď eh, chci spolupracovat se stínovým zpravodaji, abychom připravili stanovisko, které bude zohledňovat naše názory. Měl bych také eh, vzít eh, potaz na poslední vývoj v oblasti námořní dopravy, například to, že se uvádějí do provozu obrovské nákladní lodě. Měli bychom si vědomit, že je také potřebný sociální dialog členských států, které soustředit na námořní dopravě, je potřeba eh, co nejvíce se pokoušet o zajištění stability pracovních míst, protože to představuje největší problém. Eh, to je největší problém nejen pro pracovníky samotné, ale také pro zajištění bezpečnosti přístavů a bezpečnosti práce. Není možné, aby v 21. století lidé zase stáli fronty před přístavními terminály v naději na to, že dostanou práci tak to, eh, to nemůže být akceptováno námi a myslím, že bychom to měli minimálně nějakým způsobem řešit v tomto návrhu. Co se týče finanční transparentnosti, investice přístup, přístavek potřebují stabilní rámec, a to jak politický, tak ekonomický. V tom eh, naprosto souhlasím s komisí. K tomu patří tedy finanční transparentnost, investic do infrastruktury a také využívání nebo jakým způsobem jsou vyvěšení prostředky získané z poplatků za využívání přístavů. a také musíme těm přístavům ponechat jejich eh, vlastní rozhodovací prostor, nechce stanovat jednotné podmínky pro eh, všechny eh, stejně, protože i mezi přístavy musí fungovat nějaká hospodářská soutěž. Mm, jde potom také o kompetence v oblasti hospodářské soutěže a pravidla státní pomoci. To, mají na starosti, eh, to má na starosti jiné oddělení v Evropské komise. Bylo by důležité, aby eh, zájemně si sladili svoje stanoviska. Jsem velmi rád, že nebo byl bych velmi rád, kdyby eh, komise vyjasnila, jestli chce trvat na blokové výjimce pro přístavy a, a aby vůbec vyjasnila svůj postoj k tomu, co lze považovat za státní pomoc u přístavu a co ne, protože e, možná, že je to záležitost čistě hospodářské soutěže, ale současně to zasahuje také do fungování dopravního odvětví. V Německu e, vždycky na to e, panují rozdílné názory, jestli mluvíte buď o Brémách, nebo o Hamburku. e, německá vláda k ním e, přistupuje odlišně a měli bychom se dát pozor na to, abychom nevylili z vaničky dítě i s vodou. A potom jde o zajištění práv eh, uživatelů. Já k tomu mám stejný postoj jako v minulosti. Ano, potřebujeme mít eh, nějaký nezávislý orgán, který bude posuzovat eh, stížnosti uživatelů, pokud nebude spokojen se zprávou přístavu, ale ne Nemůžeme mít one size fits all, tedy eh, jedno jediné řešení pro všechny. Je ale důležité, aby takový orgán existoval, jak se vytvoří, jak bude fungovat. To si myslím, že můžeme ponechat jednotlivým přístavům samotným. Jsou určité státy, kde to funguje dobře, kde není potřeba vymýšlet něco nového, a potom jsou tady eh, státy, eh, které si to budou muset nejprve vytvořit. Je ale důležité, aby existence takového orgánu byla zajištěna, aby to fungovalo dobře. Tam, kde to fungovat dobře nebude, tak by měli mít možnost stížností. Po prvním eh, dialogu eh, s stínovým zpravodajem mám pocit, že určitě budeme schopni se dohodnout, zejména u těch tržních otázek. Myslím, že tady se naše postoje už dávno sladily. Takže mám velkou naději, určitě se o to co nejvíce pokusím a tak, abychom co nejdříve dosáhli uspokojivého výsledku. Děkuji, pane Fleckensteine. Já si vzpomínám, že to už je třetí pokus protože parlament eh, už dvakrát odmítl ten přístavní balíček. Teď doufám, že to vyjde a že to nakonec bude schváleno pan eh, de Kamp. <clears throat> Wat mij betreft uh, wordt u op uw wenken bediend. Um... Děkuji. Ano, já vyslechnu té vaši žádost. My ve skupině EPP jsme více než spokojeni právě v tuto chvíli. Také nás těší ten Harmonogram podle pana Fleckensteina. V minulém roce došlo k celé řadě událostí, což mi umožňuje sdělit několik připomínek a také mě to vede k položení několika otázek. V první řadě je zapotřebí, a to již tedy máme, společný postoj na radě, to je něco neobvyklého, takže gratulace tedy že oni se dohodnou ještě dříve než my tady v parlamentu. Nicméně mám otázku, my tu hovoříme o nařízení nebo o směrnici? to nařízení či směrnice, protože my tady v parlamentu hovoříme návrh nařízení, ale zdá se, že rada jde spíše směrem směrnice. A to se nám zase tolik nelíbí, takže já bych Eh, rád položil tuto otázku zpravodaj. Upřednostňujete nařízení nebo směrnici? Za druhé, hovoříme o přístavech v rámci sítě TNT, transevropské dopravní sítě, anebo o všech přístavech. My v naší skupině jsme pro transparentnost, takže si myslím, že je zapotřebí zahrnout všechny přístup, přístavy, nejen ty ze sítě TNT. Další připomínka, oblast působnosti je tu již dohoda pro eh, také, eh, co se týče toho bagrování dna, ale nechceme tu mít nějaký takový prázdný obsah. Pan zpravodaj si přeje takovou, řekněme, kompaktnější normativu. A pak ta doporučení ohledně autonomii, ta pravidla pro přístavní služby, kompetentnost, ano, to pardon, konkurence v různých přístavech, to si myslím, že je dobré, to podpoří autonomnost eh, přístavu, ale je zapotřebí se snažit o transparentnost. Já v tomto sdílím analýzu pana zpravodaje, vzhledem k tomu také, k čemu došlo dnes, 5. května 2015. Transparentnost je tady velice důležitá, takže uh, Ehm, nevím, jestli DG pro konkurenceschopnost se tady do toho nějak zapojí. Myslím si, že toto je velice důležitý sektor v Evropě, důležitá součást dopravy a proto bychom to měli vyjednávat spíše s DG Move, protože eh, samozřejmě lidé z DG pro konkurenceschopnost jsou výteční, ale asi tu oblast dopravy nevnímají stejným způsobem jako my. My a co se týče přístupu na trhu, market access, tady pan zpravodaj chce tuto kapitolu zmodernizovat, ale nechce odstranit tu kapitolu, která se týká přístupu k trhu. Um, a nevím, jestli to je ten nejlepší přístup. Myslím si, že tuto kapitolu bychom měli zachovat, protože bez toho prostě to nemůžeme hodit jen tak přes palubu, tu otázku přístupu na trh. A navíc je důležité také konzultovat zúčastněné strany, zapojit do toho celý tento proces, stejně tak zapojit uživatele. Abych to tedy zhrnul, pane předsedo, já sdílím tu obavu vyjadřenou panem zpravodajem, i co se týče sociální situace pracujících, je tu napětí co se týče zachovat práva a modernizovat infrastruktury, nicméně neměli bychom nahlížet jenom na jednu z těchto charakteristik, tedy zabývat se otázkou práv. Měli bychom tu zajistit zdravou konkurenceschopnost a řádné, žádná pracovní místa. Něco takového modelového. Peter van Dalen. Peter van Dalen. Ja, voorzitter, dank u wel. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice spokojený s tím, že pan zpravodaj zdůrazňuje otázku finanční transparentnosti. To je samotný středobod. Já s tím souhlasím, už se tímto tématem zabýváme nějakou dobu, takže mě se to velice líbí. Finanční transparentnost. Neměli bychom si teď eh, vymýšlet nějaké umělé konstrukce a vymýšlet nějaké dotace. Myslím si, že je třeba zajistit adekvátní finanční transparentnost. Nicméně, není tu velice jasná ta otázka přístupu na trh. Já bych to rád lépe pochopil, tu otázku přístupu na trh. Tady v této věci je zapotřebí brát také v potaz ty části, které budou vyloučeny, nevím tedy jestli ze směrnice nebo z nařízení. A tady nemám na mysli eh, ty eh, piloty eh, lodí, ale také skupiny, různé druhy plavidel, Máme tu i určitá združení v přístavech, e, která řídí právě to kotvení lodí. Není jich mnoho, ale měly by tam být také zahrnuty do této debaty. Takže je třeba se zabývat tím, koho zapojíme do působnosti a koho vyloučíme. Ještě jednou tedy bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. Je třeba zajistit různorodost v našich přístavech. Ta různorodost je obrovská. Otázka financování přístavu, otázka budování přístavu. Mohou existovat výlučně soukromé, výlučně veřejné přístavy, i ty smíšené. Proto je důležité, že i pan zpravodaj zdůraznil tu různorodost přístavu. To je naprosto zásadní slovo. Nemělo by tu existovat úplná jednotnost. Pan zpravodaj ještě nezmínil jednu věc, ale je tu něco důležitého a to je otázka byrokracie nebo zprávy těch přístavů. Jak snižovat administrativní zátěž, ta finanční transparentnost je velice důležitá, ale je třeba se zabývat celým procesem. Takže E, jaký druh požadavků na výši, byrokracii, administrativní zátěž a podobně. A říkám to také proto, že existuje určitá možnost takového oddělené, takové oddělené zprávy. Nejsem úplně pro. Myslím si, že Evropská komise už má určité nástroje, protože ta kontrola, ten dohled může být dobře zorganizován a nemyslím si, že by ta zkušenost prostřednictvím nějakých nezávislých dohlížecích orgánů byla možnosti. Máme tu určitá, určité údaje ohledně dohledu. Tady mám na mysli informace z, z obchodních komor tak si nemyslím, proč by tu nemohl být takový nezávislý orgán, který by nad zprávou přístavu um, dohlížel. A ještě ke zprávě, nemyslím si, že tady tímto textem nevyřešíme otázku zaměstnanosti. Já jsem včera hovořil na téma uh, zaměstnanosti a příslušných podmínek Myslím si, že i v přístavech je třeba podpořit rozvoj zaměstnanosti. Měli bychom mít čisté svědomí, přispět k tomu. Víme, že čím dál častěji se objevují investoři z Číny, ze Saudské Arábie v našich přístavech a my to umožňujeme. Takže tady samozřejmě se dává přednost nákladům a když teď řekneme, že si myslíme, že je správné, aby to investoři ovládli a rozhodovali eh, v našich přístavech, tak je třeba, abychom eh, tak takovým rigoroznějším způsobem nahlíželi i na otázku zaměstnanosti. Prostě říci, no dobrá, dobrá, ale klid, můžeme tady mít tedy čínské, soudsko-arabské investory, ale je třeba plnit pravidla zaměstnanosti. Prostě otázka sociální zodpovědnosti podniku je velice důležitá. Ehm, je důležité, co navrhuje kolega Fleckenstein a i nadále s ním budu rád spolupracovat. Danke sehr. Jetzt Gesine Meissner. Gesine Meissner. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji také panu Fleckensteinovi za jeho zprávu. Vypadá to jako jeden dlouhý nekonečný příběh, který snad ale už pomalu se chýlí ke konci, a což je jedině dobře, protože jsme tady prošli různými eh, stády, která tady jmenoval pan Fleckenstein. Myslím si, že v zásadě se asi teď shodneme na tom, že je potřeba to celé dotáhnout do konce, protože jsou to věci, které jsou nezbytné. Na začátku eh, jsme napřed říkali, že vlastně vůbec nic upravovat nemusíme, protože evropským přístavům se daří dobře, možná, že tady byly určité nejasnosti, ale většina lidí byla spokojena, to odvětví samotné také nic nepožadovalo, ale eh, poté došlo eh, k tomu, že komise poukázala na to, že tady jsou neregulovaná šedá místa které je potřeba vylepšit, protože chceme zajistit a posílit konkurenceschopnost našich přístavů a zjednat jasnost a transparentnost financování. A z tohoto pohledu to vnímám velmi pozitivně, protože ti, kteří eh, naléhavě na to čekají, tak eh, v některých členských státech například eh, čekají s dalšími kontrakty ne sice v Německu, ale slyšela jsem, že to taky v některých zemích, kde se čeká, až konečně eh, bude schválen přístavní balíček tady v Evropské unii, aby bylo jasno, jak se bude, jakým směrem se to bude dále vyvíjet. Fakt je, a o tom pan Frankenstein také mluvil, eh, že určitě se nakonec eh, dohodneme, protože v mnoha ohledech si rozumíme, eh, finanční transparentnost je naprosto zásadní. Pokud chceme mít dobrou konkurenceschopnost, tak musíme zajistit přehlednost o těchto otázkách a také správné, aby eh, transparentní byl systém výběru poplatků za využívání přístavních služeb. Není ale v žádném případě potřeba stanovat, jak vysoké by ty poplatky měly být, protože přístavy nabízejí různé služby, nabízejí různé podmínky, také vzhledem ke své zeměpisné poloze a, takže mm, to by si měli rozhodovat sami, ale e, informace o těch poplacích by měly být e, e, přístupné. Státní pomoc, to je také důležité téma, my jsme vždycky říkali, a v tom souhlasím s panem Faradem, že bychom se měli podívat na to, jak fungují ta pravidla hospodářské soutěže v této oblasti, protože to může mít samozřejmě dopad na legislativu a na výši těch různých poplatků, takže je potřeba zjednat jasnost. kde eh, se to musím ještě více eh, prostudovat, je to otevření trhu. Eh, pan Fleckenstein říká, že nechce nutně liberalizaci nebo slepou liberalizaci. Já jsem liberálka, ale nevím také, jestli, jestli to je dobrý krok nebo ne. Protože určitě tady jsou soukromé přístavy, které již postavení možná nebylo zohledněno v těch předchozích návrzích a možná, že bychom se na to měli podívat. Teď, když v některých dlouhých případech, eh, například v Rize, Evropský soudní dvůr se vyjádřil k tomu, jestli je možné nařídit přístup na nějaký trh. Peter Van Talen to také říkal jasně, že by se asi nebylo dobře, aby se eh, úprava toho otevření trhu měla úplně eh, vyčlenit z toho textu. Je to samozřejmě možné, ale měli bychom nejprve zajistit zajistit eh, spravedlivé a rovné podmínky pro všechny. Takže to eh, je téma, které se zasluhuje diskusi. Já si počkám na příslušné návrhy a za naši politickou skupinu mohu eh, vyjednat náš postoj a abychom věděli, s čím do toho vstupujeme. Nicméně o celé řady věcí se shodujeme a samozřejmě asi bych na, mal, mal by na to zapomněla. Chci poděkovat panu Frankensteinovi za jeho práci. Děkuji vám. Meja Kylön má slovo. Kiitoksia puheenjohtaja. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve zde máme dopis o té stínové eh, zpravodaje, eh, který se nemohl zúčastnit. Vážení kolegové, Jakožto nový člen tohoto výboru chci vyjádřit svůj zájem a přání plodné spolupráce eh, s cílem eh, dosažení pokroku v dopravních službách v celé Evropě. Je to oblast, která má velký význam pro hospodářství Evropy a naše úsilí by se mělo zaměřit na vytvoření takových podmínek, které přinesou prosperitu sektoru a lepší služby uživatelům. Pokud jde o nařízení o přístavních službách a také ve světle eh, názorů a revidovaného pracovního dokumentu pana Fleckensteina, naší prioritou jako Goengel bylo zajistit zajistit kvalitu eh, námořních služeb, zajistit bezpečnost vždy a všude a hájit zájmy lidí, tedy eh, pracujících, kterých se toto dotkne pilotáž, eh, a další aktivity, které souvisejí s manipulací s náklady, by měly být řešeny mimo volný trh. Veřejné investice mohou být účinné pro hospodářský rozvoj a mohou být také dobře regulovány pravidly pro finanční transparentnost, které stanoví tento dokument bez dalšího procesu liberalizace když se zaměříme na kritickou hospodářskou situaci evropských přístavů, toto nemůže pod kopat právo na stávku. To by nemělo být nijak limitováno. Doufám, že se nám podaří dosáhnout schody, která bude prospěšná pro všechny evropské přístavy vzhledem k tomu, že se setkáváme s různými podmínkami v různých přístavech a také proto tam existují různé potřeby i přes hospodářskou realitu různých zemích a různé politické úkoly. To vše by mělo být vzato v úvahu, když budeme uplatňovat právní předpisy Evropské unie pro otvírání strategického sektoru ve státech EU. To není totiž vždycky eh, bezpečná cesta k hospodářskému rozvoji eh, zdraví poslanec Kulukulu. A pokud Eh, mohu, eh, pokud to pan předseda dovolí, řeknu ještě pár slov finsky. Jenom pár postřehů. Jakožto koordinátorka je zřejmé, že návrh se zaměřuje na nezávislost přístavů eh, z hlediska poplatku a to je klíčový aspekt tohoto nařízení. Chci připomenout, že nechceme tyto poplatky harmonizovat, to by bylo naopak škodlivé pro e, svrchovanost a nezávislost přístavů. Chci vám připomenout, že některé členské státy mají velmi malé e, přístavy a musí být tedy možné, aby vnitrostátní provozovatelé i nadále ve svých aktivitách pokračovali. Jsou totiž regiony, kde neexistuje trh pro přístavní služby, ale je tam poptávka po přístavech. A chci zdůraznit, eh, že eh, provozovatel přístavu musí stanovit kvalitativní požadavky na poskytovatele služeb, například ochrana životního prostředí, požadavky v oblasti bezpečnosti. To vše by mělo být součástí nařízení. A ve společné pozici rady máme také návrh na nezávislý dozorový orgán, a co považujeme za dostatečné je, že by měl existovat národní regulátor a měli bychom vždycky analyzovat potřebu národního dohledu, pokud jde Co se týče bagrování, tak bychom měli zvažovat, Eh, záležitost infrastruktury přístavu, ale to by mělo být mimo toto nařízení. A co se týče eh, výboru uživatelů, to je návrh eh, z rady. Přístavy samozřejmě interagují s různými uživateli a nesmí to být regulováno rigidně. Eh, přístavy by měly eh, sloužit klientům flexibilně a musíme brát v úvahu velikost daného přístavu a také potřeby klientů. Přeji panu Falkensteinovi hodně úspěchů, není to snadná práce. Jak eh, zkušenosti ukazují, je potřeba hodně dobré vůle a flexibility, aby se nám to podařilo. Děkuji. Děkuji. Keith Taylor. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji panu Fleckensteinovi za odvedenou práci a také mu přeji hodně štěstí v další práci na základě dvou pokusů, které lhaly liberalizovat eh, ustanovení o přístavech, by, eh, bylo zřejmé, že pracovníci přístavů jsou proti otevření trhu. Ale přesto si komise přeje vytvořit sektorově specifické předpisy pro danou oblast. Komise opakovaně Eh, hovořila o iniciativách v oblasti státní pomoci pro přístavy do, již do konce roku 2014. A teď ty metafory směšuji. Já si myslím, že jsou tady trošku kalné vody právě eh, ve stanovení pravidel pro státní podporu. Proto souhlasím s přístupem zpravodaje postupovat pomalu, Eh, dokud nebudou jasná pravidla pro státní pomoc. V této oblasti nemůžeme totiž eh, vážně mluvit o přístavních službách, pokud se nezaměříme na veřejné prostředky, které do přístavů směřují. A všimněte si, sehrávám zde evropskou úlohu. Eh, nebojuji jenom za Británii, protože všechny britské přístavy jsou soukromé prvního čtení eh, za minulého volebního období jasně vyplynulo, že široká většina v Evropském parlamentu, včetně zelených, chce vyloučit eh, bagrování dna eh, z rozsahu tohoto nařízení. Eh, ale samozřejmě jsme teď méně eh, ambiciozní z hlediska eh, z přístavních služeb, uvažujeme třeba o zelené logistice nebo alternativních palivech a podobně. Domnívám se, že koherentnější a závazné ustanovení v ekologických aspektech jsou skutečně nutné, například hodnocení dopadu na životní prostředí, logistika přístavu, spolupráce a koordinace mezi přístavy eh, přes hranice státu. A také z hlediska současného návrhu můžeme říci, že jde o legislativu pro tři největší přístavy. Musíme lokalizovat a používat ty přístavy, které jsou nejblíž eh, konečnému místu určení zboží. A to proto, abychom se vyhnuli eh, zbytečnému přepravování po silnicích. A to není jenom opakování nějakých sloganů o intermodalitě a modálním posunu, které jsou tak populární v tomto parlamentu. Investice e, do rozvoje těch přístavů, které nemají dostatečnou kapacitu, se musí směřovat především do Středomoří, a to proto, abychom ehm, se vyhnuli přesunu dopravy na silnice, aby a naše skupina je i nadále přesvědčena o přidané hodnotě a ne, není že o přista, přidané hodnoty tohoto nařízení jako takového. Možná by mohlo omezit ehm, práva pracovníků a snížit, rozředit sociální ehm, standardy a jako stínový zpravodaj bych měl také pracovat na pozměňovacích návrzích, aby se text zlepšil, to dělat budu, ale já bych byl mnohem radši, kdybych měl takový návrh před sebou, který se zaměřuje na opravdu důležitá témata a který zakotvuje eh, přístavní politiku do širšího rámce udržitelné dopravy. Abych to ilustroval. Koncept se Eh, dopravy na krátké vzdálenosti, eh, která je zmíněna, short sea shipping je zmíněna jenom jednou, ale pak se zmiňuje, že poplatky za použití přístavu se eh, liší, ale není tam koherentní přístup, aby se využily různé druhy dopravy a přepravy. Já bych rád, aby existovala intermodální politika námořních přístavů, která vyřeší jak standardy eh, sociální, tak standardy životního prostředí a která bude nejlépe schopná vyhnout se externím nákladům. Proto s velkým očekáváním se těším na spolupráci budoucnosti tohoto nařízení. Děkuji. Lundgren. Děkuji Petr Lundgren. Tak för ordet, Děkuji mnohokrát. Jak všichni víte, já nejsem velkým e, zastáncem Evropské unie nebo jeho byrokracii, eh, ale jsem také pragmatický. Musíme tedy využít situace, jaká je. Nejprve eh, odvolací orgán. Ehm, pokud děláte práci dobře, máte dobrý ehm, ehm, plán, tak samozřejmě získáte zákazníky a uspějete na trhu. Ale pokud ne, tak samozřejmě eh, selžete, protože si vybere zákazník jiného poskytovatele služeb. A chci hovořit o eh, právech pracujících a mm, podmínkách při práci. Samozřejmě nedovedu si představit, že bychom měli takzvané nízkonákladové podniky, které získají hodně za, eh, zájemců. Uvědomme si, práce v docích je nebezpečná a nesmí vzniknout situace, kdy se poskytují služby na úkor podmínek pracujících. To je nebezpečné, je velký tlak na snižování cen a to znamená také snižování podmínek. A samozřejmě tento tlak nesmíme vnímat jako pozitivní, naopak. A dalším trendem je byrokracie. Snažme se byrokracii co e, nejvýrazněji omezit. Někteří zmiňovali také bezpapírovou společnost e, a úsilí, které e, se v této oblasti vyvíjí. Používáme zhruba 12 tun papíru každý den. Byrokracie je dnes tvůra, proti které musíme bojovat. A samozřejmě musí platit stejná pravidla. Podívejme se, co se stalo například v oblasti dopravy, kde jsme umožnili eh, různé podmínky, ať už jde o silniční dopravu nebo jiné sektory. Týká se to samozřejmě také námořních přístavů a jiných oblastí. Děkuji. Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali stínové zpravodaje. A předtím, než eh, budeme pokračovat, tak bych chtěl přivítat eh, skupinu návštěvníků, které pozval Markus eh, Piper. Vítejte tady u nás ve výboru pro dopravu. So, wir sind ein bisschen jetzt in Zeitnot. Máme trochu časovou tíseň. Seznam řečníků je velmi dlouhý. Pěta Lukaševská, Renaud Muselier, Multia Diskirkos,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 Každý dostane minutu a půl. Dodržujte, prosím, tento limit, protože jinak to prostě nemůžeme všechno probrat. Tomas Porhebr má slovo jako první. Děkuji mnohokrát. Přejdu rovnou k vaší otázce. My nemáme dost času. Chci poděkovat panu zpravodaji za velice racionální přístup k této problematice, ale Zároveň možná byste mohl zmínit problematiku jako možnost eh, omezení počtu eh, plavidel, které vstupují do přístavu podle eh, kapitoly 2 o službách přístavu. Vy jste sám tuto věc zmínil. Jakým způsobem tedy E, přistupujete e, o, k možnosti nezávislého dozorového orgánu, jakým způsobem dozorovat e, uplatňování těchto nařízení a jakým způsobem pak přistupovat k orgánu uživatelů přístavu, když je vnímáte jako příliš byrokratické a jak pan zpravodaj vidí možnost Eh, handlingových služeb eh, posádkami eh, přímo na palubách lodí, když tyto služby nebudou tedy přeneseny na pracovníky v docích v evropských přístavech a jaký postup například uplatnit pro omezení počtu dodavatelů přístavních služeb. Já vím, že už se tomu věnujeme po třetí. Chci každopádně poděkovat panu zpravodaji, protože samozřejmě nařízení samo bude mít zásadní dopad na naše přístavy. Děkuji za vaši práci. Luis de Grandes Pascal. Luis de Grandes Pascal. Děkuji, pane předsedo. Konečně, jak se zdá, uvidíme, zda toto téma bude vrženo do eh, moře, protože je to zatím neúspěch. V roce 2013, to znamená poslední rok mandátu, se toto objevilo a my se k tomu teď vracíme, takže buďme odvážní, abychom se vypořádali s tímto návrhem, který je zapotřebí pro navýšení konkurenceschopnost. Já si velice Oceňuji rigoróznosti práce pana zpravodaje, oceňuji také i ten obecný přístup. Myslím si, že nyní není chvíle, abychom tu hovořili o velkých detailech, spíš bych tady chtěl nadnes určité reflexe, které jsou zapotřeby a i určitý nesouhlas. Eh, nevím, zda bude možné prostřednictvím nařízení, protože já bych šel také cestou směrnice, to vypořádat se s, s mírou autonomnosti přístavu. Například i španělské přístavy mají určitou míru autonomnosti ve eh, vůči tedy zprávy státu. A myslím si, že není zapotřebí tady hovořit o dalším navyšování eh, té míry složitosti. Pak je tu otázka Um, cestujících a nezbytná záležitost bezpečnosti. Pak pokud by se toto vyloučilo z obsahu působnosti, to by, myslím, bylo špatné. Je třeba se zabývat otázkou bezpečnosti. Pane předsedo, myslíme si, že je zapotřebí navýšit naši konkurenceschopnost. 90% přepravy zboží probíhá přes lodě takže je třeba navýšit efektivitu a regulovat něco, co je zapotřebí. Ano, je třeba se zabývat i právě pracujících, ale nechceme tím nějak poškodit celý systém. Chceme podpořit konkurenceschopnost a zajistit, zachovat sociální práva, ale je třeba se otevřít konkurenceschopnosti, ale i nadále být efektivní. Pěta Lukaševská. Děkuji, Elžběta Lukaševská. Bardzo, paní předsedající, já rovněž odraz... Děkuji, pane předsedo. Také já přistoupím okamžitě k otázkám, tak jako kolega. V první řadě bych chtěla říci eh, následující. Nařízení stanovuje, že je třeba navyšit konkurenceschopnost a zdá se mi, že jsou tu určitá ustanovení, která jsou protichudná, spíše ji omezují. Nevím, tady tak nějak není definován ten koncept a přístavní infrastruktury a také ty sazby za jejich využívání. Tady v tomto bychom měli být tedy velice jasní, tak aby jasným způsobem mohlo to nařízení se uplatňovat. Mám určité obavy, co se týče článek 3 odstavec 1. Tady se stanoví, že toto nařízení se musí uplatňovat na ty přístavy, které mají sídlo v Evropské unii. A já myslím, že bychom to měli uplatňovat také na ty eh, subjekty a podniky, které prostě poskytují služby v Evropské unii, neomezovat se jenom na ta sídla. Protože takto budeme omezovat eh, pravidla, vymezovat se a myslím si, že je třeba uplatňovat stejná pravidla pro všechny. A pak ještě ta otázka toho eh, stanovování minimálních eh, cílů pro užívání přístavu, protože si myslím, že to není příliš objektivní. Měli bychom mít stejná pravidla pro všechny přístavy. Že by některé přístavy uplatňovaly určitá pravidla, ale pak zase eh, se odkláněly od těch obecných pravidel. Je třeba být jednotní. A ten interní operátor, tady toto ustanovení, to mi připadá trošku divné. To oddělení pro řízení zprávu, tady to uvidíme tedy podle té míry eh, kontroly, eh, která pod ně bude spadat. Myslím si, že by to mohlo vést k tomu, že by ty soukromé subjekty musely pak uh, být v určité konkurenci se správci přístavu. Já vím, že jsem položila mnoho otázek a mluvila moc rychle, za to se omlouvám. Ich möchte Sie bitten, die Redezeit einzuhalten. Ještě jednou vás prosím, abyste dodrželi eh, řečnický limit, jinak eh, to bude muset ještě omezit. Pan eh, Mižilie? Pane předsedo, vážení kolegové, já jsem z Marseille, což je největší přístav ve Francii, druhý největší ve Středomoří a pátý na světě. Takže mi velmi leží na srdci jeho osud eh, a to, aby byl konkurenceschopný. To, co, eh, nebo zajištění finanční transparentnosti je podle mě nezbytné. Víme, že eh, mnozí se snaží vyčlenit některé činnosti z oblasti působnosti, včetně bagrování dna a tak dále, ale Měli bychom si uvědomit, že každý eh, přístav má své specifické technické podmínky a eh, v každém případě bude jiný ten dopad liberalizace. Takže nejsem vůbec přesvědčen o tom, že ty činnosti, které tady uvádí Evropská komise ve svém návrhu, by umožnily zlepšit konkurenceschopnost v případě otevření se eh, externím operátorům. A to je tedy i e, náš postoj, který budeme zastávat v těch jednáních. Děkuji i za to, že jste dodržel váš řečnický limit. Pan Kirkos. Děkuji, já doufám, že tentokrát ta velmi tvrdá práce pana Fleckensteina e, padne na úrodnou půdu. Víme, že je tady nekalá soutěž eh, při využívání státní pomoci. Musíme to zpřehlednit. Transparentnost je jeden z hlavních pilířů návrhu pana Fleckensteina. A potom samozřejmě jde o otevření trhu. Mělo být možné si vybrat eh, od poskytovatelů služeb na základě různých eh, nabídek. Takže musíme zajistit tuto možnost volby, ale ten proces, jak to dosáhnout, musí být naprosto transparentní. A souhlasím také to, co bylo řečeno o zajištění práv pracovníků. Nemůžeme se vrátit zpátky do středověku. V Evropě by neměl docházet k tomu, co se například děje v Řecku, kdy eh, ten přístav eh, má být v rukou Číňanů, A pokud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 la reglementare în ceea ce privește je to velmi kontroverzní téma a já doufám, že se nám podaří dospět ke zdárnému výsledku na konci, protože přístavní služby jsou velmi podstatnou částí našeho hospodářství a je tady řada věcí, které se musí vyjasnit. Myslím, že tento trh, no, toto odvětví by mělo být jasně regulováno a zajištěny rovné podmínky pro podnikání všech. Potom e, jsou tady problémy s dumpingem, protože někteří provozovatelé někteří přístavů mají výhodnější podmínky než ostatní, to už tady někteří říkali a to by také mělo být vyjasněno. Dále jde o zlepšení koordinačních mechanismů přístavu, A poté jde také o to, aby do problematiky přístavů mohly vstupovat i místní eh, orgány a místní eh, úřady. Finanční autonomie musí být eh, také zajištěna, aby byla transparentní přehled o tom, jak eh, fungují nebo na jakém základě se účtují poplatky, také musí se zatraktivnit eh, investice do přístavu. K těm sice dochází, ale nevedou nutně ke zlepšení konkurenceschopnosti. Teď hovořím jménem země, která má čtvrtý největší přístav v Evropě a přesto nedokážeme zajistit rovné podmínky. Pan Liberacky. Děkuji bardzo, paní převodníčance, ponieważ máme málo... Děkuji, pane předsedo. Ano, máme málo času, takže chtěl bych říci, že Nesouhlasím s kolegou. Ne, nemusíme mít nařízení. A řekněme to jasně, naším cílem není vytvářet nařízení. Navíc nemůžeme tu vést k něčemu, co by byl krok zpět. Nehovoříme jenom o konkurenceschopnosti, ale také o doplňkovosti. Tedy že přístav může být eh, konkurenční na nějakém ostrově, na, na Maltě, na Madeře, ale jsou tu určité hranice, které vymezují i to veřejné užití. A další věc, máme tu akt o jednotném trhu a tam se stanovuje, že si přejeme mít atraktivní dopravu, a to se vše také týká řádného užívání dopravních služeb a toho, jak zajistíme transparentnost transparentnost by měla být eh, samozřejmá. Hovoříme tu o efektivitě v první řadě a pak bychom měli změnit všechno ostatní. Je třeba stanovit priority a vědět, o čem tu eh, musím eh, pohovořit. Zamítnout ale takovýto návrh jako celek, um, nevím, jak by bylo dobré, měl bychom podpořit pana zpravodaje. A já jsem ze štětina, což je také přístavní město, nebo máme ale vím, jak to probíhá i v Gdaňsku, prostě znám tu tématiku přístavu a myslím si, že toto nařízení bychom měli zamítnout. Ah. Lucy Anderson. Well, I'm pleased that the has an aim. Ano, mě těší, že říkal, že pan zpravodaj, že otvírání trhu jenom jednou součástí, ale nevím, zda si toto přejí také majitelé lodi a komise, takže tady bych souhlasila s tím, co říkal předřečník. Předřečník je to takový nebezpečný návrh, není to uh, takový, kde by v nějakých zmínkách z komise, v dokumentech komise v podstatě pomohl investicím do přístavu nebo zaměstnanosti v přístavech. A je dobré, že se hovoří o bezpečnosti také pracovních míst. Tady je v podstatě to, že to poškozuje kolektivní smlouvy, poškozuje zaměstnanost a podobně. Já souhlasím tím, co říkali kolegové z GUE a zelení. Ono to nepomůže ani navýšit environmentální normy a jakékoliv další témata napojené na ochranu veřejných služeb a je tu důležitá právní jistota, ano, právní jistotu pro přístavu, ale ne na úkor něčeho úplně neschůdného, neschůdného návrhu a mnozí kolegové ze všech skupin to na to poukázali. Je tady opravdu spousta potíží s tímto návrhem ale pan zpravodaj se s tím vypořádal výtečně, takže si myslím, že bychom neměli plýtvat časem našeho výboru. A za druhé, pokud potřebujeme i návrh ohledně transparentnosti, tak bychom se měli soustředit jenom na transparentnost průřizově přes celou dopravu, protože to není jenom téma příst, pro přístavy. To je velice důležitá věc. A opravdu bych chtěla naléhat na to, že nepotřebujeme větší míru přístupu na trh v přístavech. Oni už se otevírají pro mnohé trhy, máme tu také novou uh, směrnici pro veřejné zakázky. To ještě nebylo všechno implementováno a mohlo by se to uplatnit i na mnohé přístavy, takže já opravdu doufám, že tento výbor umožní celé toto zamítnout. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Někteří z nás mají pocit deja vu, že už jsme o tom kdysi mluvili, teď se k tomu zase vracíme. Nevím, jestli eh, všichni četli ten obecný přístup rady, ale došlo tam k určitému posunu. Jenom eh, lekce historie. Britská vláda před 30 lety zprivatizovala přístavy a máme velmi efektivně řízené a konkurenceschopné přístavy, které nabízejí velmi dobré podmínky také těm, kteří v nich pracují. A myslím, že to tak není v jiných členských státech. Samozřejmě, že někteří ale také liberalizovali e, přístavní služby. A v tom obecném přístupu rady, jak jsem říkal, došlo k posunu, došlo tam k určitému pohybu a e, eh, nám šlo vždycky o pilotáž, o odtahování, o e, odpadové hospodářství. My rozhodně ale trváme na tom, že nechceme narušit to, co se nám podařilo dosáhnout v Británii Eh, pořád ještě nedošlo k dostatečnému pokroku u celé řady eh, aspektů a proto bychom měli eh, velmi opatrně zacházet s těmito návrhy. Potřebujeme mít konkurenci, to rozhodně ano, ale pořád ještě je tady řada problémů se státní pomocí, pořád to není transparentní. Chceme prohloubit vnitřní trh v tomto odvětví ale ta konkurence musí být mezi přístavy. A rozhodně to neznamená, že musíme mít více regulace. Rozhodně jsme ještě nedospěli do bodu, kde bychom s tím mohli souhlasit. Pan Frankenstein tam bude mít velmi obtížnou práci, a uvidíme, jak to dopadne. Dokud ale nedojde k dalším zlepšením, tak pane království určitě nebude chtít eh, s tím něčím takovým souhlasit. Děkuji vám a teď za komisi má slovo na Lili. 2003 jste poprvé předložili přístavní balíček, potom 2004 to bylo podruhé odmítnuto velkou většinou. Pan zpravodaj byl pan Jarzembovský. Potom se to ještě jednou pokusil komisař Kalas a teď to tak vlastně máme po čtvrté. Teď se tedy těším na to, co k tomu řekne komise a co s tím chce dělat a jak se Eh, postaví k tomu, co říkal pan zpravodaj, tedy že konkurence by se měla tady víceméně vyřadit z toho textu. Děkuji vám, děkuji za tuto diskuzi, děkuji takhle, že jste shrnul tu dnešní diskuzi. Ta diskuse obsahovala celou velmi zajímavých eh, bodů. Vy jste také tady nastínili tu historii projednávání podobného návrhu. Teď tedy eh, jsme u třetího pokusu ten je možná trochu odlišný než eh, ty předchozí, nejenom eh, kvůli tomu, že teď máme velmi eh, pragmatickou novou komisařku, jak říkal pan Fleckenstein, ale také jsme se použili z těch předchozích pokusů. A já myslím, že prostřednictvím toto návrhu tady máme něco, co klade mnohem větší důraz na diverzitu, kterou v Evropské unii máme, a na povahu těch to činnosti a to, jak přístavy skutečně fungují. Také tady máme jasnou známku přiměřenosti, tom, že eh, v tom rozsahu působnosti pokrýváme všechny eh, přístavy, asi 329 přístavů Evropské unie, v nichž 104 Eh, jsou jádrem celé sítě. A v rámci toho tím pokryváme všechny důležité přístavy, posilujeme jejich postavení a snažíme se eh, tedy zajistit, aby ta doprava tady byla eh, co nejblíže přístavům, což by také mohlo přispět ke zezelenění těchto činností, ale celkových dopravních systémů jako takových. Návrh také má jinou strukturu než v minulosti, je tedy hodně důrazu na transparentnost v oblasti finanční, na to, že stávající pravidla eh, pro veřejné zakázky eh, tady fungovaly. Potřebujeme u celé řady aspektů jít ještě dál a o to se tady teď snažíme v tomto návrhu. A potom co se týče eh, a přístupu na trh, tak jsem velmi rád, eh, že tady mnozí z vás říkali, že není možné to úplně odložit stranou, ale eh, uvědomit si, že je to velmi důležitý dodatečný aspekt, také v tom smyslu, že nenavrhujeme úplně volný trh v přístavech. Některé členské státy Některé členské státy mají velmi jasnou představu, jak eh, eh, eh, by měly fungovat přístavy, které jsou v soukromém vlastnictví, což ale není úplně nejtypičtější příklad v Evropě. A v každém případě je potřeba, aby úřady měly možnost volby. A to nařízení patřičný rámec poskytuje, nabízí možnost volby při výběru těch různých aktivit v rámci přístavu. Další přenou hodnotu toho tržního aspektu tohoto návrhu je, jsou určité pojistky, protože v současnosti eh, většina těch případů eh, končí u soudu a já si myslím, že přístavy jsou pro naši ekonomiku tak důležité, jakož je pro sociální aspekt, že bychom je měli nechat jenom na rozhodování soudců, kteří to nekoordinují na evropské úrovni, anebo aby to bylo aby to podléhalo eh, orgánům, které rozhodují o hospodářské soutěži v jednotlivých zemích. Proto eh, to jsou velmi důležité aspekty tohoto návrhu. Například se eh, tady zavádí princip převádět práva pracovníků, což je také velmi důležitý aspekt, který by měl zajistit velmi silné sociální podmínky v přístavech. Potom tady uznáváme to, že Každý přístav funguje rozdílným způsobem, takže tady necháme hodně prostoru pro to, jak si přístavy mohou sami zorganizovat eh, a nasmlouvat eh, různé činnosti. Někteří používají interní provozovatele a chtějí si to ponechat, a nebo někteří nabízejí eh, výlučná práva některým operátorům a my nespochybněme vůbec to, že hlavním eh, řídícím principem některých přístavů bude pořád výlučné právo poskytovat službu. To je tedy velká odlišnost v porovnání s těmi předchozími eh, pokusy. Stejně tak tady vůbec neupravujeme otázku eh, přepravy cestujících, přestože to někteří chtějí. Stejně tak ani odbavování nákladu. To také v minulosti byl jeden, jedna z největších překážek, která bránila Eh, pokroku u, této, u tohoto tématu. Ještě několik slov ke státní pomoci. Pan Frankenstein eh, na tom pracoval velmi usilovně, aby s vámi eh, vytvořil prostor pro akceptaci a také pro to, aby komise se zavázala, že do konce roku prosinci předložila návrh týkající se eh, té plošné výjimky pro přístavy. To je velký krok eh, kupředu, který by měl eh, zlepšit přehlednost v oblasti státní pomoci a zajistit právní jistotu. Mimochodem, Přístavy eh, nutně potřebují eh, investice a v rámci toho prověřování koridoru, které jsme dělali s Evropskou investiční bankou, tak dvě třetiny projektů, které by mohly být co nejrychleji schváleny a na které by měly jít eh, investice z Evropského fondu pro strategické investice, jsou právě přístavy a soukromí investoři by mohli mnohem více investovat do přístavu, ale proto je musíme nejprve poskytnout eh, právní jistotu a to je hlavní přidaná hodnota tohoto návrhu. A na závěr je to nařízení Rada v jednom okamžiku přemýšlela o tom, že by z toho chtěla udělat spíše směrnici, ale nakonec se vyslyšela naše argumenty, že nařízení je mnohem užitečnější v tom smyslu, že nabízí mnohem více právní jistoty a e, vítají to také soukromí, soukromé subjekty, protože nařízení je přímo aplikovatelné e, pro všechny zúčastněné strany. Potom k těm sociálním aspektům, myslím, že tady e, je pořád prostor pro to, aby se zlepšily sociální aspekty. Myslím, že všichni jsme pro to, aby se posílila ochrana. Nicméně hovoříme-li eh, čím tím více o posílení zaměstnanosti v přístavech a posílení pracovních podmínek v přístavech, tak eh, v první řadě je potřeba vytvořit nějaký rámec, který umožní růst eh, přístavům a generovat více přepravy a více ekonomických činností. Děkuji vám. A teď na závěr ještě jednou pan zpravodaj, pan Fleckenstein. Děkuji vám za vaše podněty, připomínky. Myslím, že s výjimkou dvou z mé vlastní frakce, eh, kteří mi říkali, můžeš si napsat, co chceš, protože my to stejně odmítneme, tak to jsou všechno velmi užitečné připomínky. sociální demokraté samozřejmě velmi liberální a mohou e, zaujmout, jaké chtějí stanovisko. Já e, osobně jsem také proto, aby to bylo přijato ve formě nařízení a ne směrnice, protože směrnice vždycky e, přijde, když někdo něco nechce, když se tomu chce vyhnout štěstí mé duše od toho úplně eh, neod, nezávisí, ale i tak by byl proto. Proč vůbec potřebujeme takové nařízení? To také není nic nového. A na to existují různé odpovědi. Musíme si uvědomit jedinečnost přístavu. Bylo by absurdní, že poplatky eh, v Barceloně se stanovují v Madridu a přístavu Koper ve Slovensku se stanovují v Lublani. A za třetí kapitola 2 to eh, nebylo celé eh, odstraněno. Minimálně jsou, tam byly stanoveny standardy, veřejné služby, to všechno jsou věci, které nemůžeme tak jednoduše vyhodit. Musíme se pečlivě podívat na to, co tam opravdu nechceme. To jsou některé, některá omezení týkající se výkonu činností některých profesí, ale e, potom jsou tady věci, které tady musí být. Potom jde o dohled eh, a nezávislost toho orgánu dohledu Nejde o to, aby Evropská komise sama přeskoumávala, jestli tady ty věci eh, fungují dobře, ale je potřeba, aby existoval orgán, který bude se vyjadřovat ke stížnostem, které eh, mohou někteří uživatelé podávat na eh, způsob fungování přístavu. A potom je potřeba, aby se ty přístavy sami stanovily proces pro vyřizování těchto stížností a samozřejmě musíme dbát na to, abychom nevytvářeli více byrokracie, v tom eh, souhlasím s ostatními a to eh, by se také mohlo podařit. Možná si budete chtít počkat na můj návrh, ti, kteří tady se tím zabývali eh, už minule, když jsem s pravodajem, tak vidí, že můj návrh se eh, velmi lišil od toho původně návrhu komise. A ještě k těm Eh, pracovním místům a k zaměstnanosti. Určitě víme, že nemůžeme eh, nějakým nařízením zlepšit kvalitu eh, pracovních podmínek, ale mohli bychom přispět k modernizaci přístavu. I komise nás vyzývá k tomu, abychom se tímto tématem zabývali, protože jenom je tady platforma modernizace. Bez toho, abychom brali ohled na toto témata, tak to fungovat nemůže. A čím dál tím eh, prekérnější práce ve evropských přístavech v 21. století. To je něco, k čemu nemůžeme zůstat stejní, eh, protože eh, aby docházelo ke zvyšování konkurenceschopnosti tímto způsobem, tak s tím rozhodně nesouhlasím. Děkuji vám. Tím jsme měli první měnu názoru k přístavnímu balíčku. Určitě to bude ještě pokračovat a tím se dostávám k dalšímu oboru našeho programu. Bezpečné používání dálkově řízených letadlových systémů. Spravodajko eh, je Jacqueline Foster tímto dávám slovo. Ich möchte diejenigen bitten, die den Saal verlassen, das Land. Ještě poprosit ty, kteří opouštějí sál, aby tak udělali tiše, protože my bychom měli rychle pokračovat. I would ask to continue. Eh, prosím, pokračujte ve svých diskusích mimo jednací sál. My musíme pokračovat. Děkuji vám, pane předsedo, já mohu už začít mezi tím, co kolegové opouštějí sál. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že už většina těch, kteří chtěli odejít, již odešli a Počkejme ještě. Já se neurazím, když je to nebude zajímat. now you Nyní můžete. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení kolegové ve výboru, já jsem velmi ráda, že mám příležitost eh, vzít na sebe tento projekt. On to v podstatě je trošku projekt, protože Zatím v evropských institucích nemáme nic o dronech, nemáme nařízení, nemáme směrnice, ale přesto to je něco, co se objevilo a bude se to používat, tedy tyto bezpilotní letouny, drony a podobná zařízení se budou rozšiřovat. Kolegové, kteří mě znají, vědí, že jsem eh, svou kariéru prožila v oblasti letectví a proto mám o tento obor velký zájem. A jsem velmi hrdá na svou praxi v tomto oboru. Já jsem začínala v dobách, kdy letadla byla hlučná a malá a dostali jsme se až tam, kde jsme nyní. Pokud se ohlédneme na historii letectví, já nechci vás tady poučovat v dějepise, ale možná to bude již 2000 let zpátky čínské draky, které byly vypouštěny, a nebo pod poté lidé, kteří se snažili létat. Uvědomme si kresby Leonarda da Vinciho, ačkoliv on nic nesestavil. A pak známí fyzikové Newton a konkrétně George Kiley položil základy aerodynamiky. A když se podíváme na průkopníky letectví, konkrétně třeba francouze, američany, brity, tak se samozřejmě podařilo ujít obrovskou eh, cestu a teprve pak vynález tryskového motoru. Eh, my, kdo jsme tu už dlouho, jsme zaznamenali eh, obrovskou změnu, ale samozřejmě také rakety letící na měsíc. Setkali jsme se s mnoha věcmi, i tedy něco, co je ovládáno na dálku, bezpilotní, to je, není samo o sobě tak nové. A nyní se dostávám k návrhu pracovního dokumentu. Nebudu to číst slovo od slova, ale předpokládám, že ti z vás, kdo potřebujete jinou jazykovou verzi, tu verzi máte. Zaměřím se na hlavní sdělení. První vzdáleně pilotované letadlo první eh, již použilo Ameri- eh, britské námořnice v roce 1935. Ale když se ohlédneme na minulost, na bezpilotní vzdušné prostředky, drony, ať už jim říkáme jakkoliv, za posledních 15 let budeme znát úlohu vojenských dronů, protože ty se používají už mnohem déle, než víme. Ehm, a mm, samozřejmě jde nám o informace od výrobců jako BA Systems a další, které jsou v popředí. A my jsme mohli využít tuto technologii také pro drony eh, v obchodním použití i výrobě. A uznávám tento vývoj a tváří v tvář němu se také eh, objevily nové cesty v existujících programech, jako Cezar nebo Jednotné evropské nebe nebo Horizont 2020. A kromě toho potenciální eh, růst v tomto oboru, od výrobce ke koncovému uživateli nabízí obrovský prostor pro výzkum a vývoj a nové technologie. A proto je nesmírně důležité, abychom si zachovali ve výrobě světový standard, protože již jsme skutečně na špici s mnoha našimi společnostmi. V pouhé Británii máme zhruba 600 takových operací, které poskytují dronové služby pro eh, monitorování pozemků nebo eh, fotografování, případně operace vyhledávání, eh, pomoc při katastrofách a dalších situacích ve Francii se například drony mm, podílí na hašení lesních požárů a mohou být vyslány do oblastí přírodních katastrof, které jsou lidem nepřístupné. Já si myslím, že právě tyto možnosti bychom měli uvážit a projednat a zvážit jejich potenciál. Víme, že komise už e, tuto situaci také sleduje. V roce 2012 ustavila řídící skupinu pro tuto problematiku. A v této časné fázi členské státy i komise sama uznali potenciál v tomto oboru, něco, čemu bychom se měli věnovat a zaměřovat se na to globálně. Již tady zaznělo, že nová komise, starý komisař, pan Kalason není tak starý, ale řada z nás uznává, že je důležité v tomto oboru něco dělat. Podívejme se nyní na mezinárodní rozměr, protože řada evropských zemí je skutečně v popředí vývoje. Spojené státy americké mají také obrovský trh v tomto oboru, Japonsko, Čína, Austrálie. Máme zde tedy mezinárodní rozměr ve velkém měřítku a je zde příležitost pro spolupráci, ale k tomu se ještě dostanu. Otázka, která zde vystává, jak s tím naložit, jak se k tomu postavit. A v této zprávě se zaměříme na tři možnosti. A máme velká bezpilotní letadla, která by mohla spadat pod nařízení o letectví. To je něco, čemu se tady nemusíme věnovat. A pak známe ten low-end, e, ty e, malé drony, s kterými si hrají děti v parku, e, ať mají letadelko nebo dron, nechceme je prostě rušit v této hře. To také nespadá pod náš zájem, pokud by někdo dělal něco nenáležitého, nesprávného. Víme, že úřady, ať už policejní orgány nebo jiné úřady, s tím budou nakládat a samozřejmě už se tomu eh, odpovědné orgány věnují. Ale my se chceme zaměřit na tu velkou oblast uprostřed mezi těmito dvěma extrémy. Zmínila jsem, že každý členský stát má nějakou aktivitu v oblasti výroby dronů nebo jejich provozování ale pokud nebude udělena výjimka, tak tyto eh, eh, aktivity provozování mohou být pra- eh, podle zákona jenom tehdy, pokud existuje vnitrostátní právní úprava. A znamená to, že taková bezpilotní dušní, dušné prostředky musí být autorizovány. Například ve Velké Británii je to právně ošetřeno, máme to také v právním, v pracovním dokumentu. Víte, jaká je situace v jednotlivých členských státech A nyní se dostávám eh, k dokumentu komise. Všichni se shodneme na tom, a komise to tady také zmínila, že se musíme zaměřit na eh, povolení z hlediska bezpečnosti, ochranu soukromí, ochranu údajů, eh, zajištění bezpečnosti, pokud někdo používá tyto drony. Musíme se zaměřit na výzkum a vývoj, musíme se zaměřit také na problematiku odpovědnosti a pojištění a celou řadu dalších aspektů. A co má obrovský význam, je, že nebudeme dále komplikovat eh, tuto problematiku. Řada věcí se eh, již děje eh, a musíme se zaměřit na to, jakým způsobem se zaměřit, ať už na výrobce, provozovatele. Vím, že eh, různé subjekty lobují individuálně, ale já jsem se pokusila zajistit setkání všech zainteresovaných, všech klíčových hráčů této oblasti, eh, ať už jde o bezpečnostní agenturu ESA nebo Združení eh, úřadů pro předpisovou činnost v oblasti bez pilotních systémů, je to organizace Žaurus, nebo Cezar, britská letecký úřad pro civilní letectví, eh, Ministerstva dopravy britské nizozemské, ehm, Združení ehm, pro řízení letového provozu a také velcí výrobci jako Rolls-Royce BA Systems, Airbus a další, mm, případně Združení výrobců a samozřejmě také Unie pilotů. Eh, ta je také důležitá a nezapomínejme také eh, na ehm, další subjekty A kromě toho ehm, na základě těch diskusí bylo dobré, že jsme tam měli komisi, jsme se vydali na, eh, s delegací do Washingtonu a to je klíčové zjištění. My jsme měli velké štěstí, že jsme se mohli setkat s úřadem pro letectví v Americe, se zástupci Senátu a mm, zjistili jsme jejich směřování. Se zaměřovali na postupný přístup civilního případu, zatímco Evropané mají spíše případ od případu. E, to je evropský postup. Ale jak Spojené státy, tak Evropa si uvědomují, že musíme zvažovat interoperabilitu pokud to zboží se vyrábí po celé Evropě, je to velký biznis samozřejmě, ale bude to znamenat také, že lidé budou dovážet, budou si objednávat zboží po celém světě a proto to musí být vše propojené. Mm, také jsme měli fantastické setkání v Rize a komisař také zdůraznil zásady Ryžské deklarace mm, a pravidla, která bude nutné dodržovat. A myslím si, že to samo o sobě je velký pokrok a máte k tomu možnost si přečíst více podrobností. Já bych chtěla zdůraznit asi tolik. Samozřejmě mohli bychom zacházet do podrobností, ale já se spíše chci zaměřit na to, co by mi mohli doporučit stínoví zpravodajové. Ale jako zpravodajka Eh, musím říci, eh, že máme eh, orgán JAURES, což je zákonodárný předpisový orgán v oblasti bezpilotních systémů. Uvědomme si, že musíme nalézt nějaké řešení, které bude vhodné pro EU. To, co děláme v Evropské unii, musí musí získat širší perspektivu, podívat se na mezinárodní celosvětovou scénu a zapojit tedy nejen členské státy, ale i další. Eh, Zdůraznila bych dokument sněmovny Lordů Velké Británie, který je sepsán velmi stručně a srozumitelně a samozřejmě také Ryšskou deklaraci doporučuji. Eh, k přečtení. Pro nás je právě toto takovou hozenou rukavicí. Snažíme se celý obor posunout dopředu a já bych byla velice ráda, kdybychom mohli přijmout zprávu z vlastního podnětu s podporou kolegu a s jejich účastí, abychom vyslali jasné politické poselství právě pro nové zajímavé změny v oblasti letectví. A doufám, že se nám podaří eh, takový výsledek, který prospěje všem členským státům. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše poznámky a otázky. Děkuji. Děkuji a teď Benoit Michelia. Děkuji vám, pane předsedo předsedo, děk, nejprve chci poděkovat paní zpravodajce eh, za odvedenou práci, která eh, nám nabídla celou koncepci a celou filozofii civilních dronů. Je to filozofie, kterou sdílím a kterou bych zdůraznil z dvou hledisek. Jednak globální přístup přístup, jasná pravidla pro průmysl a pro provozovatele. Ehm, podle mého názoru eh, by nás měly vést politické linie co největší možná svoboda pro odborníky v sektoru a největší možná ochrana pro naše spoluobčany ehm, velice důležitá je právě oblast dronů, malých dronů, ehm, ale i těch velkých bez pilotních vzdušných prostředků, eh, které se mohou používat ať už v oblasti vojenství, eh, ale které se často stále častěji objevují v civilním užití. V Evropu eh, máme zhruba 2700 výrobců těchto dronů v různých zemích, v Německu, Francii a v různých státech. A musím říci, že evropské instituce by velice rádi dosáhly pokroku v tomto citlivém tématu co nejdříve, eh, protože eh, toto je velice zásadní. Integrace civilních dronů do vzdušného prostoru. Jaké cíle tím sledujeme? Musí tam také být dodrženy určité požadavky, eh, tedy možn, pravidla letů těchto prostředků, bezpečnost a zajištění zajištění bezpečnosti. A zpravodajka zdůrazňuje význam e, spolupráce v orgánu Žaurus. E, tento přístup podporuji, protože je velice důležitý pro naše výrobce a provozovatele je to právě příležitost získat větší podíl na celosvětovém trhu a samozřejmě vytvářet také pracovní místa. Mezinárodní spolupráce je nezbytná a musí Evropskou unii posunout ke konkrétním krokům. Dosud v některých státech existují e, právní předpisy pro provoz dronu, e, e, ale pokud bychom měli právní předpis na evropské úrovni, toto by nám výrazně pomohlo. V tomto smyslu je vždycky důležité mít jednotný systém, který je výhodný pro všechny. EPP e se domnívá, že ten, ty návrhy e, zpravodajky jsou jasné a realistické. Pravidla pro létání by se měla vztahovat na malé i velké drony a samozřejmě požadavky na bezpečnost také mají být jasně stanoveny, e, legislativní základ a ochrana občanů. To je zásadní. A na závěr chci chci jenom připomenout, že se paní zpravodajce podařilo eh, ujmout se této výzvy eh, velmi dobře. Eh, uvědomme si, že je to téma, které, v kterém jsme vlastně průkopníky, že se mu věnujeme. Zatím tady máme málo omezení a prakticky obrovskou svobodu uplatnit vlastní vizi. Využijme toho. Děkuji. Danke sehr. Jetzt Janusz Zemke. Äh, bardzo chciałem poděkovat. Děkuji. Chtěla bych poděkovat paní zpravodajce um, v tom dokumentu, který připravila kolegyně Foster. A ten je v souladu s pozicí, na které pracuje už nějaké dva, tři roky Evropská komise. Zdůrazňuje se zde, a já s tím souhlasím, že v tomto uh, sektoru civilních dronů je možné vidět velký potenciál v Evropě, ale já bych k tomu řekl ještě něco víc. Je to jedno z těch odvětví, pokud budeme hovořit z toho technického hlediska, kde má Evropa obrovské možnosti, může se tady uplatnit na globální úrovni. A chtěl bych říct ještě dvě věci. Na jednu stranu si myslím, že nejdůležitější je otázka bezpečnosti. A na druhou stranu považuji za velice důležité to, abychom brali v potaz také práva občanů. Je třeba je respektovat. A je třeba také respektovat eh, právo občanů Evropské unie na soukromí a na ochranu osobních údajů. A tady pokud zmíním ta obecná ustanovení, tak by se měly stanovit na úrovni celého společenství, protože si nepřejeme rozdělovat ještě více trhy a vypořádat se s těmi velkými rozdíly, které existují v jednotlivých zemích. Já o tom nechci moc mluvit, ale pokud hovoříme o legislativě, tak asi nemá cenu hovořit o tom, jak je to ve Spojeném království, ve Francii a jinde. Každý má prostě své normy, ale obecný společný přístup na úrovni EU, ten je nezbytný a je to více než důležité ve chvíli, kdy chceme mít určitou pozici na globální úrovni. Tady bychom měli mít jasně tedy společný postoj a tento společný přístup zatím ještě neexistuje na té evropské úrovni. A ještě takové tři připomínky, pokud dovolíte. V první řadě rozvoj tohoto odvětví, myslím si, že je zapotřebí to ještě více podpořit prostřednictvím evropských prostředků pro výzkum a rozvoj. Existují nástroje, které se nevyužívají, například Horizon 2020 nebo Kosme. Tady toto by mohlo hodně na pomoci rozvoji sektoru. A ještě, kdo by měl vypracovat ta nová ustanovení? My jsme si eh, vyslechli názory Evropské komise a hovoří se hodně o JALUX, o té skupině expertů. Takže eh, zásadní roli ale tu by měla hrát Světová organizace pro letectví a Evropská agentura pro leteckou bezpečnost. A pak bych chtěl ještě říct jednu věc. V této fázi debaty bych chtěl vědět, jaký to tedy bude mít eh, dopad svíče výsledku. Bude to nařízení, bude to směrnice nebo jiný druh textu. Já jsem si o tomto tématu přečetla mnohé a není mi to zatím jisté, kam budeme směřovat. A již u samotného výkopu počátku bychom měli vědět, kam to bude směřovat. Danke sehr. Jetzt Matthäus von Miltenburg. Děkuji teď. Matthäus von de Miltenburg. Eh, Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat kolegyni Foster za výtečnou práci. Je to důležitý, významný krok, co se týče této zprávy. Ehm, ten průmysl ehm, a odvětví v Evropě z drony je velice důležité, i co se týče zaměstnanosti a celé řady dalších aspektů. Podobně jako kolega a kolegyně zpravodajka jsem pro regulamentaci Dronu Myslím si, že je tu ještě velká, velký prostor pro regulaci, harmonizaci a nepřejeme si, aby toto odvětví bylo bržděno jenom proto, že neexistují pravidla, protože existují obrovské rozdíly mezi jednotlivými pravidly v jednotlivých zemích, takže zapotřebí co nejvíce věcí objasnit. Mít tedy legislativu, která bude obrácena vůči budoucnosti, podpořit trh a podpořit eh, silný, silnou konkurenci tohoto evropského sektoru u těchto dálkově ovládaných zařízení. Samozřejmě i komercializace těchto dronů eh, přináší celou řadu dalších aspektů, které je třeba brát v potaz otázku bezpečnosti a ochrany údajů. Ještě další čtyři připomínky. Občanská zodpovědnost, právní stránka věci, za druhé různé druhy dronů, za třetí ehm, takový seznam operátorů z drony na evropské úrovni a za čtvrté záruka soukromí a pak také sociální platforma. To je zapotřebí, aby se vytvořil opravdu evropský průmysl. Takže ta právní odpovědnost, tady se zdá, že je to zřejmé, samotný operátor je zodpovědný za řádné užívání a za rozumné užívání toho zařízení. Tedy všechny drony by měly být operovány uznaným operátorem a tito by měli být vždy známy obchodní užití e, u dronu, to znamená, to by mělo představovat nějaký čip, prostřednictvím kterého by se identifikoval, měl by být umožněn tento dohled a to vždy za minimalizace byrokratické zátěže. A pak by to měla být jasně aplikovaná pravidla pro pojištění, občanskou zodpovědnost a podobně. Pak jsou tu také ještě opatření pro případ odškodnění u materiálních škod, když třeba nějaký dron na něco spadne a podobně. A eventuálně tedy i nějaké oběti. Za druhé, tady příslušná certifikace, příslušná Evropská agentura je zodpovědná za certifikaci, je to IESA, pro ty drony nad 150 kg. U těch lehčích by to mělo být členské státy a myslím si, že je to tedy rozumné, aby to kritérium, které se zakládá pouze na váze, by mělo být od toho upuštěno a měli bychom tu mít nějakou certifikaci, která se bude zakládat na spíše zhodnocení možnosti rizika. Takže tady EASA hraje důležitou roli, co se týče certifikace. Za třetí, uznání těch operátorů dronu. Tomu se zatím nevěnovala velká pozornost, ale ti operátoři dronů to jsou vlastně profesionálové a nyní tedy členské státy by neměly vidět, že jsou tu různé požadavky a to by vedlo prostě k velkým překážkám na potenciálně zajímavém trhu. Zejména tedy, když ty evropské drony by měly být, nebo celé toto odvětví podpořeno, tak aby jejich operátoři dronů mohli vykonávat tedy svoji práci na základě řádných práv. A pak otázka soukromí a sociální podpory. Soukromí, ochrana údajů i s těmi novými technologiemi, to zase by mělo být všechno zajištěno. V té zprávě je konkrétní oblast, která se tomuto věnuju, takže já bych tímto chtěl poděkovat kolegyni za dobrou práci a doufám, že se nám podaří tímto tedy vytvořit zajímavý trh pro řádnou eh, řádné užívání těchto dronů. Teď Děkuji vám, pane předsedo. Já musím omluvit eh, Kateřinou Konečnou, která je stínou zpravodajkou a já vám teď přečtu její dopis. Chci poděkovat panu zpravodaj, paní zpravodajce Jacqueline Foster za její práci. Jsem velmi ráda, že řeší toto téma, protože pokud kdy byl vhodný okamžik pro to řešit, tak je to nyní. No a pokud eh, to řešit nebudeme, tak eh, Eh, budeme řešit v budoucnosti velké problémy. Souhlasím s tím, že nové standardy vlastně oblasti by měly pokrývat bezpečnost, soukromí, ochranu dat, pojištění a odpovědnost. Také si myslím, že bychom měli se zamyslet nad tím, kde přesně eh, tyto normy používat a kde ne. RPS by například neměly být aplikovány v okolí letišť, jaderných elektráren a podobných zařízení. Jsem proti vojenskému využití. Myslím si ale, že mnoho různých příležitostí, jak je využívat to bych chtěl velmi zdůraznit, požití dronu proti civilistům je neakceptovatelné. Těším se na budoucí diskuzi. Omlouvám se, že jsem se nemohla zúčastnit. A všem vám přeji eh, velmi hezký týden. Zdraví Kateřina. Děkuji. A teď má slovo pan Kelič. Thank you, Mr. Chairman. I will continue in Croatian. Uh, já također. Za... Já budu mluvit chorvatsky, pane předsedo, děkuji. I já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce Foster za eh, tento dokument. Myslím, že eh, musíme ocenit, že to konzultovala s tolika zainteresovanými stranami zabývala implikacemi používání dronu. chtěla bych, eh, chtěl upozornit na čtyři body, které jsou podle mě nejdůležitější. Jednak je to že RPS by rozhodně měly řídit eh, evropské letectví v některých zemích eh, to tak již je. kde se to používá pro komerční účely. A také bychom měli dbát na ochranu osobních eh, údajů a zachování soukromí evropských občanů. Ale je potřeba to řešit tak, aby to nepředstavovalo překážku pro využívání dronu. RPAS je také velmi dobrou příležitostí pro posílení zaměstnanosti, je to velmi inovativní technologie. Také bychom mohli e, říci, že většina komponentů pro eh, tyto letouny mohou vyrábět také malé a středně velké podniky. Je to velmi perspektivní oblast. A mohlo by to také vést ke snížení emisí uhlíku. Také potřeba eh, nabídnout výcvik provozovatelům těchto letounů. Pokud vím, tak v Evropské unii máme jenom jedno nebo dvě střediska, které podobné služby nabízí. Ale víme, že by to mohlo vést k vytváření pracovních míst v jiných odvětví, kde by se mohly začít nabídnout podobné služby. Čeho jsem si dále všiml, je to, že návrhu komise je krátká věta, která mě trochu překvapila. A sice, že mikrotrony by mohly nahradit včely. Mně to přijde jako science fiction, protože drony, které by opilovaly naše eh, louky a stromy, to je hudba budoucnosti. A také si myslím, že bychom měli zohlednit eh, dopad životní prostředí, na to bychom neměli zapomínat, a sice, že materiály, které se používají při výrobě těchto dronů, by se také měly recyklovat. Měli bychom už myslet dopředu a snažit se i zohlednit ten aspekt eh, okružní ekonomiky, aby se to nestalo zátěží pro životní prostředí Jde o to, aby také to mělo nějaký dopad na znečištění vzduší. I když eh, ten pohon je na elektřinu, tak by ta elektřina minimálně měla být z obnovitelných zdrojů. uvědomit, že je to velmi inovativní technologie, měli bychom se také zamyslet nad tím, jak by do toho mohl vstoupit program Horizon 2020, který právě má podporovat vytváření podobných pracovních míst a podporu těchto technologií. Děkuji vám. Ještě dám slovo několika řečníkům na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl poděkovat zpravodajce paní eh, Foster za práci na její zprávě a také za to, jak k tomu přistupuje. Myslím si, že ten její přístup je velmi pozitivní a to tady potřebujeme, protože akceptace ze strany veřejnosti není teď příliš velká. a to už bylo zmíněno mými předřečníky, tedy jde o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí. A já si myslím, že v té zprávě, ale dokonce i ve sdělení komise, je možné najít pozitivní přístup eh, k této problematice. to je podle mě důležité pro využití toho potenciálu pro hospodářský růst a pro zaměstnanost. Ještě další věc, která mi přijde důležitá, je bezpečnost ta asi se dotýká celé řady dalších oblastí, ale mně přijde, že i tady to s tím základním předpokladem pro řízení nebo pilotování těchto letounů je to klíčové. Já jsem nedávno se zúčastnil v Bruselu jedné konference, kde se o tom hovořilo, a tam jeden bezpečnostní odborník říkal, že eh, už to samotné ovládání eh, může být pro toho který to řídí, nebezpečné. A to jsou všechno témata, která bychom neměli zanedbávat a ztrácet ze dřetele. I Eurocontrol by měl dostat více pravomocí pro dohled nad tou oblastí. A potom bychom neměli zapomínat na e, obecný zájem. Neměli bychom se zaměřovat jenom na ty komerční účely, ale měli bychom si uvědomit, že kolikrát eh, může být i obecný zájem v eh, této oblasti a proto bychom měli zohlednit i ty zainteresované strany, které nutně nemusí jenom potřebovat ty drony ke komerčním účelům. Ismail Hertuk, děkuji. Eh, mnohé z toho, co jsem chtěl říct, už bylo řečeno, takže to nemusím opakovat. Je tady ještě řada věcí, které potřeba vyřešit ale u jedné věci musím přiznat, že jsem asi nepochopil, o co tam přesně jde, protože pokud chceme povolit takovéto inovace v Evropě, tak by bylo určitě správné, kdy eh, bychom se zabývali kromě těch detailních otázek také na to, v jakém rámci eh, to vůbec chceme povolit chceme mít celoevropskou úpravu, anebo chceme, aby každý členský stát to řešil sám. Už tady zaznělo, že členské státy mají odlišnou regulaci nebo odlišná pravidla. A já bych byl velmi nerad, kdybychom to přenechali čistě na rozhodnutí českých států, protože od dronů se bude jednat o něco, co může fungovat přes hranice a proto si myslím, že bychom tady měli usilovat o co nejvíce harmonizace. Já neříkám, že bychom měli, nebo si nemyslím, že by ta harmonizace mohla bránit širšímu využití dronu. Spíše naopak. Měli bychom se na tom domluvit a proto Eh, chci podnítit, abychom skutečně usilovali o celoevropskou pravu, abychom to neponechávali na členských státech, protože potom zase bude výsledkem 28 různých právních úprav. Děkuji. Teď eh, dáme slovo zástupci komise a velmi nás zajímá, co řeknete o těch mikrodronech. Eh, děkuji. Rozhodně, abychom nahradili včely, tak musíme mít alternativní palivo, aby to bylo kompatibilní se životním prostředím. Já bych nejprve eh, omluvil kolegu, který je na cestě, dorazí později. Eh, já musím říci, že bych byl býval rád, rád kdybychom měli tak koncensuální rozpravu také k přístavům. Ale jako vždycky, paní Foster připravila fantastický návrh Eh, skutečně založený na širokých konzultacích se všemi zainteresovanými subjekty. To je něco, co výrazně obohacuje Ehm, všechny. Musím říci, že ehm, jsme se setkali s nejrůznějšími typy témat, o nichž hovoříme a v návrzích paní Foster, kterýž máme jasnou orientaci do budoucna. Co je tedy potřeba udělat? My jsme již nakročili na další krok. Mám zde jenom tři body. Za prvé, bezprostřední potřeba už je možná pozdě. Je to fantastický vývoj a skutečně paní Foster krásně schrnula hospodářskou základnu tohoto vývoje, ale také související společenské změny. Možná je to taková narušující technologie trošku, ale je to technologie pro společnost jako takovou, ale také je to technologie které se můžeme hodně poučit. A je to také důležité pro budoucnost civilního letectví a proto se tomu tématu musíme věnovat co nejrychleji. A dalším důležitým aspektem ve zprávě je uměrnost v přístupu. A tady souhlasím se spravodajkou velmi výrazně ať už jde o certifikaci, pravidla pro provozování, ale také celkový rámec povolování. Potřebujeme něco, co je založené na hodnocení rizik a co je závislé na kritériích, která samozřejmě teprve musí být definována a e, samozřejmě kritéria podle váhy třeba nebo jiná kritéria mohou být zvolena a to je důležité také pro diskuse, které vede EASA. My jsme skutečně hrdí na to, že EASA také předseda mezinárodní mm, pracovní skupině Taurus, které definuje, jak jaký právní rámec by se měl týkal dronu, aby byl stim, bylo stimulováno jejich použití, ale současně, aby byla zajištěna bezpečnost a obecně společenské přijetí. A k poslednímu bodu, jak to vnímá veřejnost jeden aspekt je ve zprávě zdůrazně. Těch aspektů je samozřejmě více. Ochrana údajů, otázka odpovědnosti a podobně. Ale pro většinu z nich nutně nemusíme stanovovat nová pravidla. Velmi často můžeme uplatnit pravidla stávající, možná s nějakou tou radou. A to nám dostatečně splní konkrétní potřeby v této nově se rozvějící oblasti a zcela jistě bychom tyto aspekty neměli používat k tomu, abychom vytvářeli další překážky na cestě k inovacím. Děkuji. Děkuji a nyní slovo má Jackie Foster. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji kolegům z výboru za velmi pozitivní vyjádření je to skutečně hozená rukavice, když se věnujeme něčemu, co je pro nás úplně nové. Chci dě- poděkovat také komisi, protože e, spolupráce s ní byla velmi užitečná a myslím, že je to v zájmu nás všech v Evropě i mimo ní. A jenom budu reagovat na pár aspektů, které zmínili kolegové, nebudu to však probírat příliš podrobně. E, náš stínový zpravodaj, pan Izelie, e, tomu bych chtěl podě- tomu chci poděkovat za připomínky. Samozřejmě máte v Safranu světovou společnost. Je to celý dodavatelský řetězec, nejenom výrobní společnost. A e, musím říci, že to je velice důležité. a e, má e, řadu společností, sítí, které se tomuto oboru věnují už mnoho let a na těchto vztazích také dále stavíme. A to byl také důvod, proč jsem se rozhodla s představiteli průmyslu od začátku spolupracovat, protože jedině tak uvidíme, jaké hlavní úkoly nás čekají a kterou cestou se vydat. Také jste zmínil problematiku mezinárodní spolupráce. Ano, komise toto podpořila vůbec pracovní orgány AURUS, Mezinárodní organizace organizace jako EASA, ta je skutečně také v popředí, protože její předseda je také předsedou a také se účastní našich zasedání a musím říci, že jsme skutečně nalezli společnou řeč. A Důležitou otázkou je bezpečnost. To je naprosto samozřejmé. Bezpečnost je eh, eh, téma číslo jedna. Nepůjdeme eh, do ničeho, pokud nemáme jistotu, že to je bezpečné, protože letecký průmysl jako takový je velmi bezpečný, má dobrou historii bezpečnosti, historii dobré regulace a myslím si, že nyní se budeme zaměřovat na jiný aspekt tohoto tématu. Náš kolega Semka se vyjadřoval k globálním hráčům a k novým ustanovením a různým fondům. Je to skutečně na místě, místo abychom sbírali finanční prostředky pro tuto oblast. Víme, že máme například Horizont 2020 a další oblasti. Myslím, že ani nemusíme jednat o tom, jak se toto všechno financuje, ale zcela jistě máme také některé aspekty, které se uh, mohou financovat. Máme výrobce, kteří své finanční prostředky eh, dávají tam, kde jim to nejvíce přinese. A právě proto musíme spolupracovat a co je důležité, je tedy pracovat na základě hodnocení rizik, to už tedy kolegové správně zmínili, a kde vidíme určitý rozdíl v názorech a postupech americký postupný přístup na straně jedné. E, e, u nás se setkáváme s přístupem hodnocení rizik a průmysl chce, dejte nám nařízení a podle toho budeme pracovat. A my říkáme, je to tak diversifikovaná oblast, že nemůžeme mít jenom nař- nové nařízení, musíme také stavět na pravidle, která již existují. A proto Evropa postupuje systémem případ od případu. A myslím si, že to eh, bude pozitivní spolu s regulátory. Nechceme pravidla, která dusí. Harmonizace na jedné straně může být pozitivní, ale musíte být opatrní v jejím užití. A k dalším tématům jako certifikace, schvalování, já jsem si eh, jistá, že už eh, jsme tedy na správné cestě na základě jednání s různými úřady kolega ze zelených. A také tady bylo zmíněno vojenské užití. My nehovoříme o vojenském užití dronů. Vím, že kolegyně poslala eh, pouze eh, sdělení pouze dopis nám, ale jenom jsem mi chtěla vysvětlit, že nejde o voj, eh, drony ve vojenský Výbor pro um, občanské svobody zahájilo tuto práci právě minulý týden, protože ochrana soukromí má velký význam a komise má také pravdu, že máme nařízení o ochraně soukromí a osobních údajů jak v členských státech, tak po celé EU. Stačí to jen aplikovat praxi. Musíme se vyhnout situaci, kdybychom pouze vymýšleli nové předpisy, které by nás úplně zavalily. A v tomto smyslu děkuji za připomínku a na úplný závěr bych ještě zmínila z hlediska životního prostředí, pokud máte náležité vybavení. A když sledujeme vývoj ve výrobě, ve výzkumu, tak zcela jistě to všechno bude na výši a také to bude příznivé pro životní prostředí spíše než využití nějakých strojních zařízení, která jsou velmi zastaralá. Právě ty drony mohou být cestou kopředu. Děkuji Žoržovi a dalším kolegům Išmael. A musím říci, že jejich připomínky zvážím a chci poděkovat v každém případě také komisi. Velice se těšíme na zprávu. Já děkuji za připomínky, které tu zazněly a děkuji všem, kteří vystupovali. V tomto smyslu je důležitá práce ve výboru pro dopravu a důležité je, že se dostaneme k velmi dobrému závěru, který bude pozitivní jak pro Evropskou unii, tak pro jednotlivé členské státy. Děkuji také komisi. Děkuji vám. A teď se dostáváme k našemu poslednímu bodu na programu. Snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel. Navrhovatelkou je paní Elžběta Kateřina Lukačevská. A ona tady bude prezentovat své návrh stanoviska. you. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. Takže hovoříme tu o snižování emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel. A jedná se o velice technický text na řízení a navíc si to vyžádalo, abychom se mnohokrát setkali s experty, s experty z komise. Těm všem chci poděkovat a celkově poděkovat komisi za podporu a poděkovat i za naši zprávu. Záměrem tohoto návrhu, ostatně jak vyplývá ze samotného jména, je snížit ty znečišťující, nebo emise znečišťujících látek ze silničních vozidel, to znamená zlepšit stávající legislativu a také odstranit zátěž strany producentů. V komisi se nebo mám, existují už dva texty, Euro 5 a Euro 6, a je tu celá řada bodů, které navrhuje komise a co nejdůležitější je ta možnost, aby existoval jeden registr těch těžších vozidel, přepravující cestující a pak také otázka emisí eh, čpavku. tedy u těch těžkých užitkových vozidel, tedy to jsou zejména ty, které jako palivo používají benzín, tak i u těch je zapotřebí, aby došlo ke snížení těch emisí NO2. A co se týče oxidu uhličitého, tady je také důležité vědět, o čem konkrétně eh, tady hovoříme. Nejenom o CO2, ale také o MH4 a o jiných eh, skleníkových plynech. V tom návrhu komise je důležité, aby se omezily emise CO2 a NO2. Je to důležité zejména u motorů, které mají nízkou teplotu a u těch eh, lehčích u osobních vozidel. Také eh, tu máme stanovisko výboru Envy. A já jsem se v té své práci soustředila na otázky týkající se ochrany životního prostředí, tedy ty, tyto zpracovávali spíše ve výboru pro životní prostředí a já jsem se tedy více soustředila na to, jak eh, rozšířit ten eh, počet nebo to zařazení těch těžších eh, užitkových vozidel. A už jsem řekla, že i v jiných parlamentních výborech se zpracovává toto téma a v podstatě souhlasí s tímto návrhem. A dále je důležité, aby kamiony a autobusy měly určité ukazatele rychlostních stupňů, a zejména proto, aby byla nižší spotřeba paliva, takže tento ukazatel je velice důležitý ve prospěch snižování paliva. A pak také ukazatele spotřeby, ty, nebo ty metry spotřeby paliva, to jsou zase dvě e, dů, velice důležitá zařízení. A myslím si, že je důležité, abychom se snažili eh, takto vybavit vozidla, aby prostě na palubní desce byly všechny tyto údaje, jaká byla spotřeba, jaká je stávající spotřeba, jinak všechny ty ostatní technické věci máte v dokumentu, já jsem vám k dispozici a děkuji za jakékoliv další návrhy. Danke sehr. Jetzt Christine Revodalon. Děkuji, Kristýne Bodalon. Děkuji, pane předsedo. Eh, řešení eh, emisí znečišťující látek ze silničních vozidel by mělo být součástí evropské strategie boje proti klimatickým změnám, protože víme, eh, že to je znečištění, které způsobuje obrovské problémy pro veřejné zdraví. Měli bychom si vědomit důležitost tohoto tématu a já velmi lituji, že výbor pro dopravu není více zapojen do legislativního procesu a to stejným způsobem, jako je výbor Envy. Můžeme si vědomit, že eh, Politika dopravy by měla být klíčová pro řešení klimatických změn a výbory teda na NV by měly být spolu zpravodaji k těmto zprávám, které spojují dopravu a klima. Za druhé, lituji také toho, že neproběhla kolegiální práce eh, na tomto výboru předtím, než došlo k prezentaci této zprávy, ale mám ještě naději, až jsem k dispozici i tak ale musím říci, že k tomu obsahu je potřeba říci následující návrh komise jde správným směrem. Za prvé chce zavést limity pro emise některých eh, látek, které se vyskytují ve zvýšené míře v městských oblastech a způsobují vážné problémy pro veřejné zdraví. Za druhé, jde také o snížení administrativních bariér pro vstup na trh eh, s um, pro automobily na plynový pohon, tak aby se také metan započítával do eh, emisí CO2. Dále jde o podporu eco-driving. to jsou všechno návrhy, které jdou dobrým směrem. I tak ale by šlo jít ještě dále a vylepšit eh, text komise, zejména tím, že se zavede ustanovení, které by mělo podpořit odstraňování administrativních bariér nejenom pro lehká vozidla, ale také pro těžká vozidla, která mají plynový pohon, jako jsou například autobusy, ale také by mohly eh, probíhat eh, testy souladu, testy zhody za použití reálních podmínek, protože je potřeba, aby evropské normy byly eh, dodržovány v praxi, což není nutně vždycky tak. Gesine Meissner. Děkuji, děkuji eh, paní zpravodajce, že jsme se nesetkali a myslím, že to určitě bude následovat, kde se budeme moci na všem dohodnout. Eh, je to zejména technické téma. Eh, ten hlavní výbor je výbor Envy. Je, tomu, je to taková tradice, že ten hlavní výbor je ten výbor pro životní prostředí a my jsme potom ti, kteří k tomu zajímáme stanovisko z pohledu politiky dopravy to se nám asi nepodaří eh, změnit, protože se tady řeší to, jak se mají snížit emise. Eh, trochu se to účastníme, ale ty čistě ekologické aspekty samozřejmě jsou tady také velmi důležité. Víme to, že odvětví dopravy způsobuje řadu emisí. Mm-hmm ale musíte k tomu přistupovat obecně. Co se týče začlenění metanu do, jako ekvivalentu CO2, eh, já ten návrh sice chápu, ale myslím si, že tady musíme rozlišovat, protože sám o sobě metan není škodlivý pro lidské zdraví, ale podílí se na klimatických změnách. A proto by, eh, proto mi není úplně jasné, jak přesně by to mělo eh, probíhat a jestli je možné skutečně o tom, že je to ekvivalent. A potom otázku týkající se eh, studeného startu, testu studeného startu. Zajímalo by mě, jestli ta, ty předpisy v této oblasti jsou aktuální, jestli to vůbec odpovídá těm cílům, kterými bychom tady rádi měli. A což považuji za dobré, je to přizpůsobení nebo zvednutí té hranice na 7,5 tuny. To je ten limit pro povolování eh, nákladních vozidel. To se navrhují některé hraniční hodnoty pro NO2. A zase by mě zajímalo, jestli skutečně to potřebujeme, protože si myslím, že už eh, ty limity eh, existují, ale v jiných oblastech by zajímalo, jestli to um, není upraveno už někde jinde. NOx, tedy oxidy dusíku, jsou určitě známé, určitě jsou monitorované a předpokládám, že jsou pro ně stanoveny i limitní hodnoty. Jinak, obecně to, co komise tady navrhuje, to považuji za všechno pozitivní. I to eco-driving A paní Frodeka říkala, že by bylo dobře lépe informovat eh, řidiče, aby věděli také, jak mohou zredukovat spotřebu a tím pádem i dopad na životní prostředí. Hovoří tady také o delegovaných eh, aktech eh, pro komisi, ale i k těm se budeme muset vyjádřit, pokud budeme chtít. A samozřejmě bychom se měli zamyslet, na jakém místě je to vhodné a kde ne. Tolik tedy eh, z mé strany. A je možná, že ještě předložím nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji, Maja Kulin. Teď je skutečností na no, spravodajka, nemusí nic přečítat. Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä kertaa olen. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to pravda. Já jsem stínová zpravodajka tomuto legislativnímu balíčku. A feedback, který jsem dosud obdržela, je takový, že je tu opravdový závazek pro snížení těch emisí znečišťujících látek. Kontaktovala jsem různé operátory v členských státech a Ti jsou znepokojeni tím hodně omezeným harmonogramem, co se týče vstupu v platnosti této legislativy. A je třeba tedy se zamyslet nad tím, zda je možné toto reálně všechno stihnout, schválit to v takovém harmonogramu, jak je tu navržený. A ještě jedna věc ten dvoufázový způsob schvalování nových vozidel, nových modelů vozidel a jak to bude v reálu fungovat vzhledem k různým také modelům a kategoriím vozidel. Yep, Keith Taylor. Keith Taylor. Well, thanks very much. Děkuji. Děkuji také za příležitost, že mohu pohořit o tomto tématu, protože to spadá do oblasti mého zájmu. Eh, jak víte, já zastupuji oblast na jeho východě Anglie, kde eh, znečištění ovzduší je velmi vážné. Všichni víme, že silniční doprava je eh, velmi důležitým zdrojem znečištění, které je škodlivé také pro lidské zdraví. Jelikož že mluvíme o CO2, ale také o oxidech dusíku a dalších částicích, které způsobují tolik škody. Světová zdravotnická organizace mimochodem také předložila zprávu, kde hovoří o tom, že finanční eh, dopady nečištění jsou více než 1,6 bilionu dolarů, což je eh, desetina HDP celého kontinentu. Také eh, eh, to způsobuje 600 tisíc předčasných umrtí v Evropě a statisíce eh, dalších onemocnění, protože velkou škodu způsobují například částice, která produkují dýzlová vozidla a to může velmi omezit dýchací ústrojí, nebo omezovat dýchací ústrojí některých lidí. Omezit toto znečištění ústroje by mělo být prioritou a měl by být zapracováno do standardu Euro 5 a Euro 6. Nicméně návrh komise nezmiňuje jediné opatření, které by skutečně vedlo ke snížení emisí, což je trochu překvapivé. Přístup komise k elektromobilům spočívá v tom, že navrhuje na dobíjecí stanice každých 150 eh, kilometrů v celé Evropě. Ale kde je podobná míra ambice? Například eh, kdy, tam, kde bychom se měli zaměřit výše na omezení škodlivých látek, které vycházejí z výfukových výfuků. Toto komise nabízí spíše flexibilitu a nenabízí vůbec nic, co by mělo zlepšit kvalitu ovzduší, který dýcháme, které dýcháme a co by snížilo výskyt onemocnění a předčasných úmrtí. Ambice v tomto návrhu jsou tak nízké, že kdybychom byli tím hlavním výborem, tak bychom se měli zamyslet nad tím to úplně zamítnout. Přes nedostatek ambicí nicméně vítáme některé eh, body, které se objevují v návrhu zpravodajky, jako například eh, eh, informování spotřebitelů, ecodriving a příslušný výcvik lidičů a nová převodovka, která by mohla vést ke snížení spotřeby paliva. chce méně spotřeby, znamená méně znečišťujících látek. A proto budeme eh, určitě předkládat pozměňovací návrhy, které eh, budou zohledňovat také reální výkon v reálných podmínkách. A potom, abychom eh, šli nad rámec Evropy za Euro 6, které nereflektují reálnou výkonnost. Takže se budeme snažit zpřísnit a posílit ty návrhy, které nám teď předkládá. Tak, já jsem velmi kort. Já håller med Děkuji, jen velice stročně. Já souhlasím v tom, že potřebujeme nějaký společný přístup ve prospěch zlepšení životního prostředí. Nicméně, ještě bych chtěl říct si následující. Co se týče těch opatření, Eh, uplatněných zde, co se týče kontroly emisí, to je dobré, ale co se týče politických pravidel, tady i to zdanění je naprosto zásadní. Takže bych chtěl nadnést určitou možnost, že bychom měli stanovit také, vzhledem k tomu, že se nyní snažíme hledat také nové nebo připravovat nové druhy motorů, které by byly méně škodlivé pro životní prostředí, tak tady ta práce ve prospěch inovace je zásadní. Neměla by být nějak poškozena prostřednictvím nějakých ustanovení, která budou příliš podrobná, protože někdy se utápíme v těch detailech. Tady je prvotní jít ve prospěch inovace. Například ve Švédsku eh, v komunách se hodně vyrábějí nové autobusy, které tedy mají sloužit pro přepravu cestujících. A tyto autobusy tedy jezdí sem a tam. A bylo by těžké, kdyby byly nějakým způsobem omezeny. A myslím si, že inovace by rozhodně neměla by jí nemělo být zabraňováno nějakými hodně svazujícími pravidly. Jicky Foster. Omlouvám se, panu zpravodaj. Eh, chci poděkovat v každém případě paní zpravodajce za ehm, odvedenou práci, jenom velmi stručně nejde o aktiv přenesené pravomoci, ale spolurozhodování. Některé části v tomto smyslu jsou v pořádku, ale ehm, zůstávají části této zprávy, s kterými nesouhlasíme, proto si domníváme, že spolurozhodování by byl nejlepší roz, eh, postup ku předu tolik z EKR. Herr Kuhn? Ještě stručně, pan Kuhn. Děkuji. Já jsem velmi pozorně sledoval tuto debatu a chtěl jsem jenom poukázat na to, že při spalování posledních paliv eh, nebo i, i při spalování etanolu a benzínu eh, se emitují znečišťující látky do naší atmosféry, což eh, ale znamená, že je tady eh, převážně síra, ne kyslík, což znamená, že spalovací motory jsou potom vystaveny eh, vyššímu tlaku v tom, v té spalovací komoře. A více síry tam potom oxiduje v tomto spalovacím procesu a eh, vzniká z toho NO2, což je skutečně nebezpečná látka. na tom bychom eh, měli pracovat, abychom tyto látky eh, neemitovali, abychom je minimalizovali, aby nešly do atmosféry. Ale myslím, že v tomto okamžiku to nejsme ani schopni říct, co je nejlepší technologie, jestli je to elektrický motor nebo plyn a tak dále. I o Euro 6 jsme ve velmi prekérní situaci, protože nové spalovací eh, motory také čelí tomuto vysokému tlaku, tlaku a v důsledku toho eh, produkují více NO2, což je potom eh, ještě ve velké rychlosti. Eh, ale nám jde hlavně o to, nebo v těch normách se měří hlavně CO2 na kilometr. A já si myslím, že to se, tady je řada technických aspektů, které bychom měli ještě zkoumat. Děkuji vám za toto, toto vysvětlení, teď aspoň všichni víme, rozdíl mezi CO2 a NO2. Eh, vždycky bychom se měli na to dívat a dávám slovo komisi. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové z komisi bychom chtěli poděkovat zpravodaji. Podle našeho názoru je to velice dobrá zpráva a také děkuji za všechny připomínky, které zazněly v té dnešní debatě. Myslím si, že výbor sdílí ve většině případů obavy komise, že existují určitá místa, nedostatky v té legislativě, které třeba vyřešit, například snížení zátěže na výrobce, které nejsou odůvodněné, ale také třeba vyřešit i ty body týkající se environmentálního, klimatického hlediska a v dnešní době ve stávající legislativě to ještě není pokryto, alespoň takovým způsobem, jak by to mělo být více tedy zacíleně zaměřit se na to téma environmentální. Ještě bych chtěl vyjadřit několik připomínek k těm hlavním návrhům, které přednáší pan zpravodaj. V první řadě působnost, tedy těch lehkých užitkových vozidel, tady postoj komise je hodně souladu, eh, je tu zajištěná flexibilita, alespoň v tom návrhu komise to nebude mít nějaký negativní environmentální dopad, umožní tu tedy eh, tu míru flexibility i výrobcům. Co se týče té lhůty pro eh, delegace pravomoci, tak tady z hlediska komise neomezené nadčasování je zřejmě to nejvhodnější v této věci, nicméně také si také chápeme to vnímání výboru, omezit to na určitou časovou lhůtu a pak navrhnout i možné rozšíření na návrh komise. Co se týče těch ukazatelů pro spotřebu paliva a ukazatele rychlostních stupňů. My jsme si mysleli, že nejsou důležité oproti paní zpravodajce, nicméně komise se ještě dále věnuje dopadům těchto návrhů na samotný navržený text a na evropskou legislativu, nicméně samozřejmě chápeme, že tyto návrhy jsou zase hodně v souladu s tím, zaměřením na klimatické změny a snižování emisí CO2 z dopravy. Pak to bylo ještě několik záležitostí, které zazněly v průběhu diskuze, například týkající se těch opravdových emisí z vozidel. Samozřejmě, že komise si velice uvědomuje, jaký je ten problém s vozidly, které mají tedy horší výsledky, než jak to bylo na základě te, toho certifikátu schvalování typu. A to se snažíme vyřešit prostřednictvím několika kroků. Máme tu už určité postupy pro lehká užitková vozidla a ty se budou uplatňovat právě pro ty certifikáty schvalování typu, aby se zhodnotily opravdové emise těchto vozidel při řízení. Takže tady není zapotřeby se tomu nějak speciálně věnovat tady v tomto aktu v rámci spolurozhodování. A co se týče těch těžkých užitkových vozidel, tady jsou podobná ustanovení zase o těch eh, reálných emisích. Zase tady není nějaký nepokrytý prostor ve stávající legislativě, co se týče opravdového výkonu těchto druhů vozidel. A pak ty připomínky týkající se ukazatelů rychlostních stupňů a pak eh, napojení na inovace. Komise není příliš tímto nějak znepokojena. Myslíme si, že ty ukazatele rychlostních stupňů by mohly být užitečným nástrojem, aby ukazovali tedy, informovali řidiče, že je dobré změnit rychlostní stupeň. To tedy nebylo v tom návrhu komise, ale myslím si, že si to tedy můžeme objasnit, že tento návrh nebude mít nějaký dopad na fungování sektoru. Děkuji. Děkuji a tady dám slovo paní zpravodajce, paní Lukaševské. Eh, děkuji bardzo Děkuji, pane předsedo. My jsme si vyslechli ehm, vyjadření zástupce komise, zmínil se k celé řadě bodů, které zazněly v průběhu diskuze a co se týče těch uhlovodíků a ekvivalentu CO2, tak v, tom, eh, v té zpráv, návrhu zprávy výboru Envy ten návrh byl stažen, takže nevím, víc o tom nevím, nicméně chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem poslancům, kteří se vyjádřili, byly velice užitečné, byly to užitečné myšlenky a opravdu se těším na návrh eh, již s těmi pozměňovacími návrhy, na spolupráci s kolegy a doufám, že se nám podaří splnit tento cíl, zejména omezit ty škodlivé emise CO2 a také bojovat ve prospěch inovací, což je samozřejmě něco, co by mělo být přínosné i pro samotné výrobce. Děkuji. Děkuji vám. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 11. května. 18 hodin, to určitě najdete ve svých informačních systémech. A hlasování na výboru NV potom 16. května by to mít tady na výboru TRAN a na potom by to mít v říjnu 2015. Tolik tedy časový plán. Pokračovat budeme v 15 hodin, kdy bude slyšení a potom máme ještě výměnu názoru s komisařkou Bolc, která bude Eh, představovat svůj pracovní program. Tím končím naši dopolední zkuzi. Přeji vám dobrou chuť a na ve tři hodiny.